Jako další bod na pořadu jednání zde máme prohlášení Rady komise k situaci v Polsku. Dámy a pánové, již nyní poukazuji na to, že v tomto bloku rozprav nebude postup ke HDI a že také nebudu dovolovat žádné modré karty. Ne, nebudeme připouštět žádnou debatu o technických poznámkách, o jednacím řádu, ne. My začneme s naší rozpravou, tak toto bylo rozhodnuto na konferenci předsedů, bylo to sděleno frakcím, věděla to každá frakce. Vážená paní premiérko Šídlo, já vás eh, srdečně vítám v Evropském parlamentu, dámy a pánové, rozhodnutí o opatření Evropské komise, o tom, že chtějí debatovat, za, zahájit dialog k tomu, aby se hovořilo o situaci v Polsku na základě rámci posílení zásady právního státu, je první debata tohoto druhu v Evropském parlamentu. Je to zcela nový nástroj, takováto rozprava, takovou tu rozpravu jsme dosud a takovýto postup jsme dosud neměli. Ten nástroj byl předložen poprvé komisí v březnu 2014. Je to takzvaný mechanismus časného varování, který byl zřízen v princip právního státu. To je na vše jasné rozdělení státní moci. To nejsou čistě procedurální otázky, to jsou vlastně jádrem naší evropské demokracie a našeho společenského modelu a proto je tato debata skutečně zásadní a centrální debatou pro budoucí postupy tohoto typu. Proto předpokládám, že budeme nyní pracovat velice soustředěně a že budeme pracovat v souladu se vzájemným respektem. Ještě jednou zde srdečně vítám paní ministerskou předsedkyni Polska a děkuji jí za to, že byla ochotná se této debaty zúčastnit. Nyní se tedy dostáváme k vlastní rozpravě a nejdříve má jménem Rady za stávající předsednictví Rady slovo pan ministr zahraniční Nizozemska, pan Konders. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie není jen trhem. Je to také unie vybudovaná na společných hodnotách. Evropské smlouvy to říkají zcela jasně. Článek 2 uvádí hodnoty, na kterých tato unie stojí a stvrzuje, že tyto hodnoty jsou všem státům společné. Členství naší unie nezahrnuje jenom eh, výhody, ale také zodpovědnosti. A mezi tyto zodpovědnosti platí respektování základních hodnot a zejména právní řád demokracie a lidská práva. To je to, co nás činí, jakožto členské státy ve světě jedinečnými. Tyto hodnoty jsou sdíleny nejenom proto, že jsou zapsány na papíře, ale také proto, že jim byl vdechnut život v našich společnostech v uplynulých desetiletích a to i někdy navzdory velké opozici. Tyto tyto zásady jsou zásadní, protože zajišťují svobody našich občanů a fungování našich demokracií. Ovšem ani um, právní stát, ani jiné základní hodnoty nemůžeme považovat za samozřejmé. Tento kontinent zažil velmi eh, škodlivé jedovaté eh, ideologie, doktríny, které byly překonány. Eh, ovšem tato poučení nás hodně stála. A mnohokrát jsme se zavázali, že se nevrátíme do těchto temných dnů a že vybudujeme společenství, kde bude vládnout eh, mír. V tomto úsilí jsme byli úspěšní a eh, tajemstvím toho úspěchu je, že demokracie a právní stát eh, klademe na první místo. A i dnes je stěžení, aby tomu tak zůstalo. Eh, ctít tyto zásady, to je výzva, kterou musí naše vlády neustále plnit. Žádná jedna země samozřejmě eh, nemá monopol na ctnost a necnost. Všichni máme eh, slabiny a ne, přednosti, ale tou výhodou našich, našich demokracií, že můžeme tyto slabiny identifikovat, můžeme je uznat, můžeme je napravit. O tom demokracie je. To také zahrnuje, že musíme být připraveni vést otevřené diskuze o tom, jak nejlépe hájit tyto hodnoty v těžkých eh, časech. Dnešní rozprava, v níž rada eh, byla pozvána, by se účastnila, byla vyvolána posledními opatřeními zavedenými nově eh, zvolenou, demokraticky zvolenou polskou vládou. Tato opatření, zejména postavení ústavního soudu, a také pozice veřejnoprávních médií. Nezávislost soudu a svoboda a pluralismus našich médií jsou stěžejní prvky k zajištění právního státu v našich společnostech a rada opakovaně zdůrazňovala, že mediální svoboda a pluralismus jsou zásadními hodnotami naší demokracie. Je to v důsledku její výrazné role při zajišťování transparentnosti dopadu na veřejné mínění a účast e, občanů na rozhodovacím procesu. Rada také několikrát poukázala na význam soudního systému jakožto eh, klíčové hodnoty vycházející z konstitučních tradic členských států. Předsednictví nemůže eh, posuzovat a odsuzovat, zvláště ne teď, protože Rada tuto situaci neprobrala, ale chci stručně říci něco o Polsku. Ne, jen málo zemí z historie tolik utrpělo jako Polsko okupováno, eh, znásilněno, zničeno, ale polský eh, duch zůstal naživu, bojoval za svou nezávislost a identitu i eh, pod sovětským mhem a v, v, v exilu pomohlo Polsko osvobodit i mou zemi v roce 45 a za to jsem vděčný. A dnes v roce 2016, 11 let po vstupu Polska do Evropské unie, se eh, Polsko zařadilo mezi velké mocnosti, eh, ustavilo se jako eh, velká evropská moc s posilujícími institucemi. Polští obyvatelé to dokázali, protože vstavěli na tradicích jedné například z prvních osícených ústav v Evropě z roku 1791 a polský lid si zasluhuje velkou úctu za to, co, čeho dosáhli eh, ve svém eh, eh, úsilí o zajištění svrchovanosti se ocitli v srdci Evropské unie. Parlament vždy jednoznačně hájil právní stát demokracii a základní práva v Evropské unii. A není tajemstvím, že má země Nizozemsko která hostí mnoho mezinárodních tribunálů, se um, soudí, že musí být hájena eh, práva i v domácích i zahraničních politikách. Spolu v Německém, Finskem a Dánskem jsme zaslali dopis našim partnerům, kde jsme říkali, že je potřeba hovořit o právním státu. Proč tedy nehovořit také o e, základních právech, když můžeme hovořit o financích, rybách a jiných věcech. Proto jsme zorganizovali konferenci ve Štrasburku k tomuto, k tomuto tématu. Před dvěma eh, měsíci rada uspořádala eh, první dialog o právním státu a budeme eh, organizovat další dialog na toto téma v květnu. Využijeme výstupy z únorových seminářů v této diskuzi. Naše předsednictví je odhodláno, aby zajistilo respektování dodržování těchto dohod. Rada pochopitelně nejedná sama, pokud jde o tyto významné otázky, ba naopak. Komise plní klíčovou úlohu při monitorování situace napříč Evropskou unii ve své roli strážce smluv. Chci také zdůraznit roli Rady Evropy a její uh, Vídeňské komise, eh, Bernátské komise. Bernátská komise se sam, a Rada Evropy samozřejmě sledují dnešní diskuzi a tato diskuze eh, se by se měla odehrávat v nestraném duchu a duchu spolupráce. Snad se nám podaří dospět eh, k pokroku po té, co analyzujeme základní eh, okolnosti. A po eh, rozhodnutí, rozhodnutí kolegia zahájit strukturovaný dialog s polskou vládou, premiérka Šidlo, která tu dnes je, bude mít příležitost se vyjádřit, oslovit tuto sněmovnu. Vítám její účast, což eh, nemůže než přispět k nezbytnému dialogu eh, v rámci naší evropské demokracie. Děkuji. Děkuji. Dříve než udělím slovo panu místopředsedovi komise, dámy a pánové, i na tribunách, milí gosté, jste zde srdečně vítáni. Myslím, že je tam skutečně velice mnoho lidí z různých koutů světa či Evropy, ale po, říkám, eh, upozorňuji na to, že podle našeho jednacího řádu není povoleno, aby trubiny eh, jak si vyjadřovaly eh, svou nelibost, či že se jim něco líbí, takže prosím dodržujte toto pravidlo. Nyní má slovo za komisi pan Timmermans. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, vážená paní premiérko, dámy a pánové, Jménem kolegy Junkera a kolegů z komise bych vás chtěl seznámit s důvody, proč komise se rozhodla takto přistoupit k nedávným událostem v Polsku a jak chceme postupovat v konstruktivním dialogu s Polskem, abychom zabránili nějakému systematickému ohrožení právního státu. Hlavním důvodem podle rámce pro ochranu právního státu v roce 2014 je situace s, s Polským ústavním soudem a zvláště spor ohledně nominace e, soudců tohoto tribunálu, tohoto soudu. Ústavní soud by se tím měl zabývat sám, sám by měl tuto situaci vyřešit, ale tak, jak teď situace vypadá, tak jiné instituce v polském státě neplnili rozsudky ústavního soudu v této záležitosti. To vyvolalo nejistotu ohledně fungování samotného ústavního soudu. Dále polský parlament se rozhodl, že zkrátí mandát předsedy a místo předsedy soudu. 28. prosince novela zákona o ústavním soudě vstoupila v platnost a omezuje fungování ústavního soudu a komplikuje jeho fungování. Vzhledem k tomu, že soud má ústřední postavení v polském soudnictví, máme pocit, že tady dochází k ohrožení eh, právního státu. Také zazněly obavy ohledně nového zákona o sdělovacích prostředcích. Právní stát, tak jak je definován v našem rámci o právním státu, vyžaduje dodržování demokracie a základních práv. Svoboda sdělovacích prostředků a jejich pluralita úzce souvisejí se základními právy, zvláště s základním právem na svobodu vyjadřování. Proto komise považuje za nezbytné posoudit tento zákon ve světle právního státu. Evropská unie vychází ze společných hodnot, které jsou zakotveny v článku 2 smlouvy o Evropské unie, kde je mimo jiné uvedeno právě dodržování právního státu. Vzájemná důvěra mezi členskými státy a jejich právními řády vychází eh, z toho, že ve všech členských státech jsou dodržovány právě zásady právního státu. Když národní pojistky právního státu se zdají být ohroženy, pak EU musí jednat. Chtěl bych také poznamenat, že ústavní soud v Polsku má klíčovou úlohu v tom, že má zajistit, že legislativní reformy, které jsou v Polsku plánovány, jsou v souladu s ústavou. Také z těchto důvodů je zcela nezbytné vyřešit současný spor ohledně ústavního soudu jako opravdu naléhavou záležitost, tak aby soud mohl sehrávat svou úlohu v rámci Národního mechanismu ochrany právního státu. Já jsem do Polska napsal dvakrát 23. a 30. prosince loňského roku. Nicméně ty odpovědi, které jsme tehdy obdrželi, nebyly úplné a nebyly dostatečné, aby mohly rozptýlit naše obavy. Rámec pro právní stát nám umožňuje, abychom strukturovaně posoudili celou záležitost ve spolupráci s polskými úřady. Měli bychom tento rámec využít otevřeným a konstruktivním způsobem v duchu spolupráce, nikoli konfrontace myslím, asi před hodinou jsme obdrželi další dopis, odpověď na můj dopis z minulého týdne a my eh, to vyhodnotíme samozřejmě eh, způsobem konstruktivním a způsobem založeným na spolupráci, abychom si tedy nastudovali, jaké jsou odpovědi na naše otázky. Samozřejmě teď to nemůžu říci, protože musíme ten dopis nejprve pečlivě prostudovat, dostali jsme ho asi před hodinou. Chtěl bych zaprvé zdůraznit, že jsme na počátku toho procesu podle rámce. Ten rámec má preventivní povahu. Jedná se o počátek právního posouzení a to neznamená nějaký automatický krok, nějaké automatické další rozhodnutí. To vše bude záležet na zjištěných skutečnostech a rychlé odpovědi nám napomohou ve vedení rychlého a konstruktivního dialogu s polskou vládou. My tedy povedeme tento dialog nestraně, budeme vycházet z podkladů a vzájemné spolupráce je jasné, že komise plně respektuje suverenitu Polské republiky a plní své povinnosti objektivně, nestranicky, ehm, tak jako jakýkoliv jiný členský stát a my musíme jako komise plnit své povinnosti, které vyplývají ze smlouvy, kterou podepsali suverénní státy eh, Evropské unie. Konečně to hodnocení budeme provádět také ve spolupráci s Benátskou komisí Rady Evropy a já jsem rád, že na základě mého návrhu i Polsko samotné požádalo Benátskou eh, komisi o stanovisko k reformě ústavního soudu. Chtěl bych zopakovat, že v tomto duchu jsme eh, minulý týden napsali polské vládě, a mám pocit, že to je eh, také v jakém duchu nám polská vláda odpověděla na náš dopis a my pečlivě analyzujeme odpověď polské vlády a pak povedeme další dialog s polskou vládou a doufám, že se nám podaří tuto záležitost brzy vyřešit. Děkuji, pane předsedo.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 Vážený pane předsedo komise, pane ministře, dámy a pánové, srdečně děkuji za to, že mohu dnes v Evropském parlamentu říci něco k Polsku. Děkuji vám za pozvání a za možnost zde hovořit a vést jak doufám, dobrou věcnou debatu, neboť ta mi leží skutečně na srdci, je pro mě důležité, abyste mohli své obavy, pokud je nějaké máte dnes, roz obavy, které se týkají reform, které v Polsku provádíme. A provádíme je proto, protože v, Evro- v Polsku proběhly na podzim roku 2015 demokratické volby a jejich výsledkem bylo, a tedy občané demokraticky rozhodli, že tedy takovýto, takovéto změny, které my jsme tehdy navrhovali, budou v Polsku zrealizovány. Je to tedy rozhodnutí polských občanů. Děkuji vám za to, že mám dnes možnost se obrátit eh, na tuto sněmovnu, které se velice vážím, jménem polské vlády, ale zejména jménem polských občanů pro které je svoboda, rovnoprávnost a svrchovanost zásadní. Jsou to pro ně zásadní hodnoty. Jsou to hodnoty, za které Polsko po mnoho a mnoho let bojovalo. Jsou to hodnoty, které ctíme nade vše, zejména svoboda, svrchovanost, rovnoprávnost a spravedlnost. To jsou hodnoty, na jejich základě my dál rozvíjíme náš národ. A je pro mě velice důležité, abyste po mém dnešním projevu byli přesvědčeni o tom, že Polsko patří do jednotné Evropy. A to stejnou měrou a stejným, se stejným významem jako vaše státy. Dámy a pánové, mám dojem, že hlasy, které často bolestně v Polsku vnímáme, taková ta nespravedlná, neoprávněná vyjádření, vyjádření, která neoprávněně obvinují a odsuzují Polsko a polskou vládu. Mám pocit, že tyto hlasy musí souviset s nějakými dezinformacemi, anebo se špatnou vůlí některých, ale mohu vás přesvědčit o tom, že tito lidé jsou v menšině, neboť my jsme Evropané, chceme vytvářet naše společenství na základě důvěry, na základě respektu rozmanitosti. A opíráme se o zásadu, že v této rozmanitosti jsme v Evropské unii jednotní. To je předpoklad který máme, který jsme si vzali za své, protože nám velice jde o bezpečnost a o jednotu, neboť je nám zcela jasné, že pouze jednotná Evropa, která je posílena silou svých členských států, je schopna čelit výzvám, které dnes existují a kterým se všichni společně a semknutě musíme věnovat a snažit se jim čelit. Polsko je ochotno vás podporovat při obtížných rozhodnutích. Polsko je otevřeno podporovat Evropu při tom, jak, když čtelí důležitým výzvám. Evropa je pro nás obrovskou hodnotou. Polská historie, o které se zde již hovořilo, Polská historie je historie velice obtížná. Dějiny naší země charakterizovaly naši cestu až do dnešního dne. Naši otci a dědové prolévali krev, abychom my dnes mohli požívat svobodu, abychom my dnes byli rovnoprávný díl Evropy, ale také prolévali krev za svobodu jiných evropských národů. Po celé roky, po celá desetiletí jsme museli bojovat o svobodu slova, museli jsme bojovat za to, abychom mohli budovat náš stát sami, samostatně. Toto vše jsme si vybojovali a nenecháme si to vzít, nebo to je idea, kterou jsme se naučili od Evropy. Jsme Evropané a jsme na to hrdí. Ve volbách, které se konaly na podzim minulého roku, si Poláci zvolili program, který jsme my navrhli. My, strana Právo a spravedlnost. S tímto programem jsme šli do volebního boje. Poláci si tento program zvolili a je to program, který je zaměřen zejména na to pomáhat těm občanům, kteří dnes po mnoha letech transformace a členství v EU nejsou v příliš dobré situaci, nevede se jim příliš dobře. Možná se divíte, dámy a pánové, ale Polsko, i když je členem EU, i když je to velká země, stále ještě bojuje s problémy, jako je například vysoká nezaměstnanost mladých, velice nízké platy, které vydělávají mladé lidi. Mnoho dětí v Polsku dostává, jediné teplé jídlo, které mají za den ve škole seniori nemají peníze na léky, často musí přijímat velice těžká rozhodnutí. Rozhodnutí v tom smyslu, zda si mají koupit eh, lék předepsaný na recept, anebo zaplatit své účty. I toto je součást polské reality a mnoho polských občanů má pocit, že eh, v tomto transformačním procesu, který v Polsku probíhal, na ně bylo zapomenuto. A my si přejeme Polsko, které bude vypadat jako Evropská unie, Polsko rovných příležitostí, Polsko rovnoprávné a doufáme, že Polsko se bude moci rozvíjet ještě rychleji pomocí našeho programu. Navrhli jsme program, který v sobě obsahuje jasná řešení, která se používají i v jiných členských zemích. Vzali jsme si jiné členské země za příklad, protože jsme toho názoru, že se musíme poučit od těch, kteří takovéto věci již úspěšně zavedli, které dokázali úspěšně řešit své problémy. Ale také víme, že mnoho polských občanů dnes má pocit, že je třeba, aby jim byly zajištěny rovné příležitosti a náš volební program je program právě pro tyto občany. Tyto volby velby k tomu, že tedy my jsme nyní vládní stranou a nyní se cítíme zavázáni tímto rozhodnutí polských, polský, rozhodnutím polských občanů uskutečnit nějakou pozitivní změnu tu změnu, o které jsme hovořili ve volebním kampani a kterou jsme slibovali našim občanům. První, eh, od samého počátku prvními činy naší vlády realizujeme tyto změny. Plníme přání eh, polských občanů a děláme to v souladu s právem, dodržujeme ústavu, respektujeme zákony a ctíme evropské předpisy a evropské smlouvy, neboť opakují, jsme součástí Evropské unie. Byli jsme, jsem, jsme a i v budoucnu budeme dílem součástí Evropské unie. Evropy, která se rozvíjí, Evropy rovných příležitostí a přejeme si Evropu, která bude respektovat všechny evropské občany, Evropu, která zajistí rozvoj všech členských zemí. To je naše vize do budoucnosti a chceme být i aktivním členem takovéto Evropské unie. Již po mnoho let se zasazujeme o demokracii a právní stát. Jsme zemí, které jako která jako první v Evropě zavedla ústavu. Ústava je pro Poláky svatá, dámy a pánové poslední době nedošlo vůbec k, nedošlo vůbec k žádnému porušení ústavy v Polsku. A proto musím konstatovat, že tedy zde se snažím vám vysvětlit pozici Polska, ale nevidím žádný důvod tomu, v podstatě, abyste věnovali tolik času polským záležitostem, neboť mám dojem, že je tolik velice důležitých problémů, které by si zasloužili, abychom jim věnovali náš čas. A v Evropě máme momentálně takovýchto problémů, takovýchto výzev skutečně mnoho. Já jsem dnes ale zde, protože s vámi chci hovořit. Chci s vámi hovořit o Polsku a chci rozptýlit vaše obavy. Já jsem hluboce přesvědčena o tom, že když všichni budeme mít dobrou vůli, tak po skončení této rozpravy můžeme být přesvědčeni o tom, že Polsko je silnou zemí, která se vyvíjí dobrým směrem, že to je silný, dobře se rozvíjející člen Evropské unie, na kterého můžeme být všichni hrdí. Dámy a pánové, existují tady zejména dvě hlavní obavy, o kterých se hovořilo. Týkají se jednak ústavního soudu a jednak zákonu, zákona o médiích. Ústavní soud, dámy a pánové, jsou, je instituce, které se v Polsku vede dobře soud funguje. Zatímco tady hovoříme, před několika hodinami ústavní soud opět přijal další rozhodnutí. Tedy soud funguje, nic strašného se tam neděje. Změny, které tam byly provedeny, které byly provedeny na zákoně o ústavním soudu, to jsou opatření, která jsou v souladu se standardy, které existují v Evropě a žádným způsobem se neodchalují od toho, jak vypadá situace v dalších evropských zemích. Museli jsme ten zákon změnit a to protože v roce 2015 v červnu 2015 dřívější parlament, bývalá vládní koalice, přijala zákon, o kterém řekl ústavní soud 13. prosince 2015, že je v rozporu s ústavou. A já připomínám, že ústavní soud se takto vyjádřil k zákonu, který přijala bývalá vláda a celá řada eh, hodnocení expertů jasně ukazuje, že v tomto zákonu byla pochybení. Ti soudci, kteří byli tedy vlastně vyzvoleni jakožto soudci v minulém období volebním, a ta pochybení, ke, která, ke kterým v souvislosti s tímto došlo, Tyto chyby jsme museli nějakým způsobem opravit. Benátská komise Rady Evropy ve svém posudku jasně řekla, že systém ústavního soudu musí být takový, že zajistí demokratické obsazování a že vládní strana prostě nemůže své volně obsadit veškerá místa na ústavním soudu. K tomu ovšem došlo. A to navzory skutečnosti, že zvolený prezident se snažil o to, aby k takovémuto rozhodnutí nedošlo. Prezident pak tedy rozhodl, že neuvede eh, do úřadu soudce, které, kteří byli právě jmenováni eh, na základě porušování principů ústavy. Parlament potom musel situaci nějakým způsobem napravit a jednal tedy v souladu se svými výsadami tak, aby vyřešil tu obtížnou právní situaci, ke které došlo. Z pohledu právního jsme, máme tedy nyní 15 eh, soudců na ústavním soudu, to je tedy přesně ten počet, který je v ústavě. A většina ústavních soudců, kteří jsou nyní v úřadě, jmenovala minulá vláda. Pouze pět z patnácti soudců jsou ti, kteří byli jmenováni zvoleni mou vládou. Strana práva a spravedlnost nikdy nechtěla e, nějakým způsobem se stavět nad ústavní právo, ani jsme nechtěli mít na ústavním soudu většinu. Šlo nám pouze o to vytvořit rovnováhu. Dámy a pánové, chci dnes také jasně poukázat na to, že souhlasíme s tím, že 8 z 15 soudců jmenuje opozice. Tím velmi ctíme opozici a tím se odlišujeme od opozice a od našich předchůdců. Respektujeme opozici a její práva, přejeme si dialog a přejeme si, abychom společně řešili důležité otázky, které leží Polsku na srdci. Tak, abychom zachovali pluralitu na ústavním soudu, rozhodli jsme se, že se budeme řídit zásadami, které panují v jiných zemích a že zajistíme také to, aby rozhodnutí přijímalo plné kolegium. I v jiných zemích máme takováto pravidla. Některé zaráží to, že jsme rozhodli o té kvalifikované dvou třetinové většině pro rozhodování ústavního soudu. Rozhodování ústavního soudu určuje, jak budou vypadat naše zákony, proto jsme rozhodli, že chceme mít stejnou většinu, jak je to v otázkách úda, ústavních. V mnoha zemích se ústavní soudci volí dvou třetinovou většinou. Ano, existuje mnoho zemí v Evropě, kde je nutná takováto většina v, ta, v případě podobných otázek. To by vám, dámy a pánové, mělo být známo, protože mnozí z vás pocházejí ze zemí, ve kterých takováto pravidla platí. Chci zdůraznit, že toto kritérium eh, zajistí, aby soudci se snažili o lepší kompromisy a budeme mít takto více pluralismu a inkluzivity. Pak jsou zde další obavy, které se týkají rozhodnutí ústavního soudu z prosince. Zde je třeba podtrhnout, že ta polemika ohledně ústavního soudu má politický charakter, ne právní charakter. Ústavní soud je ovšem právní instituce, která hodnotí ústavnost právních norem, tedy rozhoduji o tom, zda právní normy mohou i nadále platit či ne. Jinak než běžné soudy, na rozdíl od běžných soudů, ústavní soud nerozhoduje o konkrétních opatření. A ty normy, které ústavní soud v prosinci prohlásil za neústavní, již neplatí, již nebudou uplatňovány, jsou s konečnou platností eliminovány z právního systému, což je logický dopad těchto rozhodnutí, proto není potřeba tyto normy a předpisy nyní implementovat. Eh, zdůraznila bych ještě jednu věc, dámy a pánové. Ústavní soud má politický charakter a proto musíme otázky, které se s ním pojí, řešit politickým způsobem, a to interně uvnitř Polska. Jsem ochotná takto postupovat, jsem ochotná eh, zahájit dialog s opozicí, tak, aby e, řešení, která navrhujeme, mohla být přijata. Dámy a pánové, co se týče změny v oblasti veřejnoprávních médií, tyto změny naše vláda přijala, ano, ale v žádném případě neporušují evropské právní předpisy spíše jsou projevem pokusu zajistit to, aby média mohla podávat objektivní a apolitická informace. Doposud to bylo tak, tomu bylo tak, že v Polsku eh, mnoho kruhů naznačovalo, že tato objektivita médií zajištěna nebyla. Veřejnoprávní média tedy potřebují být změněna tak, aby byl založen pluralismus a přístup všech stran. Musí být zavedena zásada integrity a neutrality, což je cílem našich změn. Před třema týdny parlament přijal nový zákon o rozhlasovém vyzílání. To je první etapa reformy veřejnoprávních médií. Tak je spolek polských novinářů vyzýval k takovýmto změnám. V konečné etapě této reformy jsme eh, regulovali dohled nad médií. Dosud náš systém nebyl v souladu s evropskými předpisy a navíc se zdálo, že to povede k finančnímu bankrotu veřejnoprávních médií. Proto bylo důležité regulační úřad, tedy ten dohledový úřad, tu Národní radu, oddělit od dalších aktérů, kteří jsou činní na mediálním trhu. Takovýto model je potřebný a jasně to potvrzuje analýza a posudek penácké komise. Nejsou vlastně vůbec jsme nezasáhli do nezávislosti veřejných médií a ani v budoucnosti nezasáhneme. Vráda i nadále připravuje další modernizace mediálního zákonu, tak aby posílila média a poskytla jim solidní základ pro financování. I zde se opíráme o řešení, která již platí v celé řadě členských zemí Evropské unie. Dámy a pánové, vláda Polské republiky je ochotná eh, zahájit dialog s ostatními aktéry, s ostatními politickými skupinami, s vámi společně. Chceme pracovat na dobrých reformách pro Polsko. Jsme otevřeni dialogu, jsme ochotni společně s vámi eh, diskutovat o politických problémech a hledat pro ně řešení. Jsem přesvědčena o tom, že všem nám záleží velice na tom, aby při veškerých opatřeních, která zavádíme, jsme měli podporu Evropské unie, abychom mohli zajistit, že Polsko bude svobodnou, svrchovanou zemí, která jako členem EU může počítat s tím, že Evropská unie ji podpoří a že rozhodnutí vnitropolitického charakteru budou taková, že naše svrchovanost nebude dotčena. Děkuji vám, pánovi a pánové, za poslání. Jsem ochotná vám poskytnout veškeré informace, což platí i pro další členy naší vlády. Polsko je nádherná země, Poláci jsou hrdým národem a chceme být šampionem v Evropské unii. To je náš sen, to je sen polských občanů. Příliš dlouho jsme museli čekat na to, než jsme se mohli těšit ze svobody, spravedlnosti a svrchovanosti. Tyto pro nás důležité hodnoty dnes nemůžeme jak se jich vzdát. Jsou pro nás naprosto cené, naprosto cené pro veškeré polské občany. Já děkuji za pozornost a velice doufám, že má vysvětlení zajistí to, že tedy vy nyní máte k dispozici informace o Polsku, konkrétní informace a jsem přesvědčena, že ve smyslu dialogu a vzájemného porozumění připravíme dobrou budoucnost pro naši Evropskou unii. Děkuji. Děkuji paní ministerské předsedkyni a nyní za politickou skupinu EPP má slovo pan González Pons. Vážená eh, paní premiérko, předseda mé skupiny Manfred Weber je Němec a proto se rozhodl, že mi přenechá své slovo, tak aby nikdo nevyužíval národnost jako výmluvu. Eh, Vážená paní premiérko, podle eh, druhá, nej, druhá největší skupina v mé frakci je eh, z Polska, ale nebudou dnes hovořit, nechceme, aby se tady využívala interní politika. Vážená paní premiérko, není běžné, že bychom v Evropě museli přijímat opatření proto, aby se slova nestala politickou zbraní. Ne, to není normální. Eh, hovoří k vám Španěl, Španěl z lidové strany. Ale na mém místě by mohl být jakýkoliv jiný kolega z mé frakce, protože všichni si myslíme totéž. Evropa je především souborem demokratických hodnot a teprve potom trhem. Opakuji, nejprve společenstvím hodnot a teprve potom trhem. A proto jménem všech bych eh, chtěl být ujištěn, že si myslíte to tež, že Evropa není Brusel, že Evropa není Berlín, že Evropa není Paříž, že v Evropě je 500 milionů lidí, eh, kteří chtějí žít eh, pohromadě. Polský národ bojoval proti všem diktaturám a všechny je porazil. Nejprve proti nacismu a my, Evropané, jsme stáli Polákům po boku. Potom proti komunismu a Evropané stáli Polákům po boku. A teď my všichni bojujeme proti terorismu. Ale autoritářský režim není vždy dobrým řešením. Ten nevnímá dobu nebo místo. Jeho cílem je zbořit naše hodnoty, naše svobody. Poláci bohužel dobře uh, vědí, tak jako Španělé, jako Portugalci, jako Italové, jako Němci, jako Rumunové, jako Slovinci, jako Francouzi nebo jako Řekové, že nejhorší eh, autoritářské režimy přišly vždycky zevnitř a že zničení soudní moci a kontroly prováděné sdělovacími prostředky může být začátkem eh, konce demokracie. Problémem není Polsko, problémem je autoritářství, Eh, aby eh, se vlastně neopakovaly minulosti, eh, chyby minulosti. My je musíme mít na paměti a neopakovat je, abychom je znovu neprožívali. Evropa, již jsme všichni součástí, vychází ze smíření a ne z pomsty. Evropa se opírá o úctu a lidskou důstojnost, opíráme se o římské právo a křesťanskou morálku. Evropa eh, uznává eh, pouze eh, právo a to si musíme dnes vyjasnit. Musíme si vyjasnit, zda je možné, že některá z těchto hodnot může být ohrožena. Tady nikdo nepřichází s předsudky nebo odsudky. My chceme hodnotit kroky a činnosti. A paní premiérko, právě to je okamžik na vyjasnění nedorozumění, je-li to třeba. Nikdo nechce polskou vládu nějak preventivně odsuzovat, a rozhodně ne Evropská lidová strana. Polští členové EPP eh, e nikdy by s něčím takovým nesouhlasili a proto očekáváme na výsledek tohoto dialogu s komisí a já vyzývám eh, členy komise, aby k tomu přistupovali opatrně a smířlivě, tak jako dosud. Z hlediska eh, interního řádu, paní premiérko, máte samozřejmě plnou legitimitu k rozvoji svého volebního programu, jak si přejete, protože vás budou soudit jenom polští voliči. Ale pokud je to něco, co se týká všech, jako je třeba obhajoba právního státu, pak si přátelé nesmíme nic nalhávat protože jako dobří eh, partneři musíme se umět podívat se navzájem do očí a říct si pravdu. Tak jako jsme si řekli pravdu s řeckou vládou, jako si říkáme pravdu s britskou vládou a očekáváme, že i tady dnes s vámi si řekneme pravdu do očí a že nebudeme eh, věci jenom brát tak, jak jsou. Vážená paní premiérko, tady se nejedná o zákon, ale o hodnoty. Vy, jakožto jakákoliv jiná legitimní vláda, máte právo měnit zákony, ale ani vy, ani jiná legitimní vláda nemůžete měnit hodnoty. To nikdy, vážená paní premiérko. Slovo má za v sakci sociálů a demokratů její předseda pan Pitela socialistem a demokratem bez jakékoliv stínu pochybnosti bok po boku se ti stojí, bok, po vyšli do ulic, aby eh, hájili demokracii a právní stát. Paní premiérko, my si velice ceníme tón vašeho dnešního projevu. Nechceme, aby to vypadalo, že ženeme vaší zemi k zodpovědnosti, nebo už vůbec, než bychom spochybňovali eh, výsledek vašeho volebního boje. Máte plnou svobodu činit rozhodnutí, která činíte, ale musí tak eh, probíhat při respektování Eh, všech eh, principů a eh, zásadů, zásad a práv Evropské unie. Polsko bojovalo s totalitními režimy mnoha druhů v průběhu 20. století. Je tudíž zářným příkladem pro nás, pro všechny. A všem to, co dělá teď vaše vláda, to trochu spochybňuje spochybňování nezávislosti médií a ústavního soudu. To jsou hlavní pilíře právního státu, proto je důležité, že Evropská komise přijala toto rozhodnutí. A já chci eh, vyjádřit poděkování místopředsedovi Timmermansovi. Není to hle, žádné hledání obětního beránka, ale Evropská eh, unie je eh, společenstvím hodnot demokracie a potřebuje silné Polsko. Paní premiérko, my eh, se zamýšlíme nad vašimi slovy v duchu dialogu a eh, debaty. A uznáváme, že Polsko je velikou zemí a my ho neopustíme. ale přesto vás prosíme, abyste Polsko eh, ne, ne, nebrala cestou, která je v rozporu s jeho historií a s jeho posláním. Slovo má nyní za frakci ECR její předseda pan Kamal. Děkuji. Eh, jak jsme se tu dnes sešli, tak, eh, tak cítím přesně, jak jsou tu poslanci, kteří už se nemůžou dočkat, aby se obořili do Polska. Ale udělejme trochu krok zpátky a dovolme Evropské eh, komisi a Benátské komisi Rady Evropy, aby spolupracovala s polskou vládou. Já jsem hovořil eh, s polskými poslanci, ministři a premiérkou. Oni mě ujistili, že nemají vůbec žádný záměr podkopat pluralismus a právní stát. Jak to, že když eh, minulá vláda nadspala do ústavního soudu své lidi, tak komisa, komise neotevřela žádné, nezahájila žádné vyšetřování. Proč najednou stížnosti, když nová vláda jmenuje jenom 5 z 15 soudců ústavního soudcu, soudu. Měli bychom vítat konstruktivní uh, Eh, jednání pana Dudy měli bychom eh, vítat také, že Polsko vyzvalo Benátskou komisi, aby vyjádřilo svůj názor a oddělení mezi regulátorem a eh, vysílatelem, to je opět něco, co se děje a tady najednou, když se to stane, tak je to obvinování. Já jsem byl šokován dříve, kolik eh, poslanců z jednoho velkého členského státu eh, bylo eh, v dozorčích radách veřejnoprávních médií a kteří jsou tu lidé, kteří volají představitelům médií a dokonce jim vyhrožují, že budou propuštěny. Takže kritizováním a ukazováním prstem na polskou vládu ukazujeme prstem také na lidi, kteří je zvolili. No nedivte se, že někdo zvolí euroskeptickou eh, vládu jako eh, eh, se tomu, jako v Maďarsku nebo jako se tomu může stát v jiných zemích. Ehm, a já vás žádám, abyste skutečně měli uměřené reakce když německý politik jde eh, do médií a přirovnává Polsko k Putinovi a eh, hovoří o převedení. Musíte si uvědomit, jak urážlivé je to vůči polskému lidu, kteří museli eh, bojovat s nacismem a komunismem. Takže zaměřme se na ty opravdové krize v této sněmovně, skutečné krize, které, kterými čelíme. Migrace, nízký růst, eurozóna. A nechme polskou vládu, ať konstruktivně spolupracuje s Evropskou komisí a Benátskou komisí, ať dosáhnou výsledku na základě faktu Vzhledem k historickému utrpení polskému lidu v, pod rukami, eh, rukama tyranů a jejich boji s těmito utlačovateli. Mám, nemám pochybnost o tom, že eh, nová polská vláda bude spolupracovat se všemi, kteří chtějí spolupracovat s nimi, eh, tak, aby Polsko posílilo demokracii, pluralismus Eh, za které Poláci tak dlouho bojovali. Za frakci liberálů bude nyní hovořit její předseda pan Ferhofstadt. Děkuji, eh, paní premiérko, také děkuji za tón, který jste použila. Já se budu eh, snažit jít stejnou cestou, pokud jde o ten tón. Eh, není to vždycky pro mě jednoduché. Nicméně vy a vaše strana jste tedy zvítězili ve volbách. A vy a vaše strana jste získali silný mandát k vedení své země. A my to respektujeme, musíme to respektovat. Jako liberální demokrat eh, třeba nejsem spokojen se, vše, se vším ve vaší politice, ale to není naše politika, to je vaše politika, vaše odpovědnost a tak toto funguje ve skutečných demokraciích. A vy jste získali většinu, takže máte plné právo eh, přetvořit eh, podobu sdělovacích prostředků, podobu veřejné zprávy. A když jsem se stal premiérem, tak jsem také dělal změny. Ale o to tady nejde. Tady jde o to, o, a to, co nejvíce tady znepokojuje poslance v tomto parlamentu, je vlastně využití nebo zneužití té velké většiny k vlastně rozbití systému kontrol a vyvážení eh, v této zemi, protože to stojí v samém jádru evropské demokracie, právě tento systém kontrol, který umožní zabránit tomu, že by vznikaly zákony, které by byly v rozporu s polskou ústavou. A myslím si, že ta legislativa o ústavním soudu, myslím, že to prošlo parlamentem právě na Vánoce, dělá právě toto. Odstraňuje a paralizuje e, ústavní soud a musím říci, že eh, to nebylo uvedeno ve volebním programu vaší strany před volbami. A eh, chci být velice konkrétní. Nejde tady o složení nebo o nominování, pane Kamale. Nejde tady o vlastně to kvórum, které jste navýšili. Nejde tady o dvoutřetinovou většinu. Nejde ani o chronologické pořadí případů, které se teď zavádí jako nové pravidlo. Uh, Některé členské státy, sama jste říkala, také mají takováto pravidla, ale nemají je všechny najednou. A to je právě ten problém. Problémem je ta kombinace všech těchto čtyř aspektů, které nakonec paralyzují soud a znemožňují mu vykonávat svou práci. A chci říci, pane Kamale, že je fér, že polská vláda napravuje chyby předchozích většin, ale vy tohle neděláte, vy to nenapravujete, vy paralizujete tento ústavní soud. A myslím, i podle vašeho tónu, že se uvědomujete, že tam je problém. Cítím to z vašeho hlasu. A to je také důvod, proč jste se řídila radou pana Timrmance a požádala jste o stanovisko Benátské komis, Benátskou komisi. Ale chci říci jednu věc. Bylo by velice špatné, kdybychom Polsko tlačili někam na východ k nějakému jinému systému. Ano, je to pravda, pane Kamale, jednou jsem použil výraz Putin a vím, že pan Kačinsky nemá rád Putina a, a Rusko, ani eh, já ne, já jsem na černém seznamu. A eh, já jsem eh, srovnával ty politiky pana Kačenského s panem Putinem, protože pan Putin nemá rád evropskou jednotu on, eh, pro něj je to taková posedlost, chce zlikvidovat evropskou jednotu a to, co se děje v Polsku, to by mu mohlo pomoci v jeho snahách. Nikdy nezapomínejme, eh, eh, paní premiérko, že historie ukázala, že polská jednota a polská síla jdou ruku v ruce s evropskou jednotou a silou. A obráceně. Myslím, že eh, tady máme polské občany a já znám eh, lidi z Polska, vím, že se zorganizovali v Solidarnoši, bojovali za svobodu, za demokracii, za svobodu vyznání, za právní stát, za tohle všechno. A jsem si tedy jist, že Poláci nikdy se nevzdají své demokracie. A já vás tedy prosím, paní premiérko, o následující. Chtěl bych vás vyzvat ani ne k tomu, abyste poslouchala mě nebo nás, ale poslouchejte většinu svých vlastních občanů, kteří chtějí, aby i do budoucna jejich země zůstala v tomto demokratickém společenství. Děkuji. Za spojenou levici má slovo její předsedkyně paní Cimer. Vážená paní premiérko Šidlo, děkuji, že jste se dostavila dnes mezi nás do Evropského parlamentu a vystavila se také kritickým otázkám. Jako předsedkyně vlády jste samozřejmě, či máte samozřejmě povinnost a také právo plnit úkoly, ústavní povahy a také pravomoce ústavní povahy. To je bez pochyby. Bylo jste řečeno, že vám jde o lidská práva, svobodu, demokracie, eh, základy právního státu a tak dále, že to vše také patří k zásadám EU, což ovšem ale nutně vyžaduje nezávislá média, nezávislé soudy. A přesně to je otázka, kterou vám pokládáme. A já si myslím, že je také dobré, že jste ochotná Eh, jak si, si vyžádat takovýto posudek Benátské komise. O jeho výsledku pak budeme diskutovat dál. A vítáme, že komise tedy zahájila ten proces ověřování. Je to poprvé, kdy něco takovému se používá, dříve to v této formě neexistovalo. A tento ověřovací postup má zásadně každé, když v nějakém českém státu se objeví nějaké otázky, pochyby, má být tedy použit nezávisle na tom, jak je to členský stát a jaká je v něm politická konstelace. To musí být náš přístup. Musíme postupovat věcně a v přímém strukturovaném dialogu, takto spolu zacházet při vzájemném respektu. Nejde o demokratickou legitimitu polské vlády, ale o to zda jedná v souladu se zásadami právního státu a z tohoto důvodu chceme s vámi diskutovat. Problémy, a na to bych také ráda upozornila v Polsku, nespadly z nebe. Neoliberální a tržně radikální strukturní reformy, kteréž byly předpokladem pro vstup do EU, nepřinesly rozvoj a blahobyt všem, zklamání, frustrace a bylo ignorováno veškeré lidé, kteří byli sociálně vyloučeni také. A tímto způsobem ne všichni občané Polska požívali výhod EU a nehovořilo se o zásadách EU, o hodnotách demokracie, svobody a tyto lidé takto Unii nechápali, ale chápali ji jako ten subjekt, který je spolu odpovědný za sociální rozkol ve společnosti a o tom musíme diskutovat. A tady i vy a vaše vláda dnes nemůžete říct si, my jsme tedy byli zvoleni nyní a odstraníme to, k čemu došlo dříve. Již dříve totiž eh, existovaly vlády, kde byla vaše strana zastoupená a byla to například jedna neoliberální vláda, která se vůbec nezabývala otázkou boje proti chudobě. A proto si myslím, že tomu musí být tak, že v Evropě nebudeme mít dvojí standardy, že práva, základní práva, lidská práva musí platit pro všechny. A proto Prosím i vás, paní Šídlo. Vy jste řekla před chvílí, že Polsko si přeje být v EU šampionem. Já jsem velice proto. Já nepotřebuji, aby vůči roli mělo uh, Německo. Já si přeji, abychom společně utvářeli, společně spolu zacházeli a právě bych si přála, aby právě evropské a středoevropské země, které přistoupily v roce 2004, eh, jak si sehrávaly větší roli. Uh, mají co dohánět. A já si myslím, že v přizpůsobeném procesu jsme v EU udělali také mnoho chyb. A já bych vás poprosila o jedno, když říkáte, že chcete být šampionem. Prosím, postavte se otázce migrace. Není možné, aby Polsko říkalo 400, letos 400. To není možné. Prosím, ne. To je jedna z ústředních otázek. A další otázka. Další prosba na vás na závěr. Jedna věc by byla také ještě důležitá. Polsko má opt-out v rámci listiny základních práv. Nebylo by nyní vhodným okamžikem pro to, abyste jak se vyslali takový silný signál a zrušili tento opt-out? Opt a tím vlastně mohli polští občané mohli plně požívat zásady a práva obsažené v listině základních práv. Děkuji a za frakci zelených má nyní slovo paní Harms. Vážená paní premiérko, když jste to asi pochopila, dnešní diskuse zde se točí jednak kolem obav, okolo toho, co se děje v Polsku v oblasti právního státu, ale za touto debatou jistě také cítíte ty obavy o Evropskou unii jako celek. Nefungující právní stát, nerespektování právního státu by znamenalo, že v Evropské unii by již téměř nic nefungovalo. Vnitřní trh, veškeré evropské zákony, veškeré zák- ruky, základní svobod, toto vše by v Evropě nefungovalo, pokud bychom ztratili respektování principu právního státu. Myslím si, že je důležité, že jste nám ještě jednou připomněla význam a roli polského národa v Evropské unii. Také v pro, aby se Unie stala takovou, jaká nyní je. A já jako německá eh, politička, která působí na evropské úrovni, bych jasně chtěla odporovat těm hlasům, které v minulých týdnech byly tak silné a které říkali, eh, které se jaksi připojili k té diskuzi o zákonách vaše, vaší vlády a říkali, je vůbec správné, že Polsko a další východoevropské a středoevropské země Evropy jsme vzali do Evropské unie, byly ty země zralé dostatečně. Já jsem zcela opačného názoru, jasně poukazuji na to, že boj Polska, eh, který pro mne vyvrcholil v tom magickém srpnu 1980, jsem velmi proto, abychom tento boj Polska nepokládali pouze za boj pro svobodu a demokracii v Polsku, ale pokládali to skutečně za něco, co velice přispělo celkově ke svobodě a demokracii v Evropě. A za to jsme v Polsku vděční a právě proto, že si toho tak vážím, vím. A je to pro mě velmi složité si představit, že to, co se nyní děje, je skutečně reálné, to, co se děje ve Varšavě od té doby, co jste se ujali vlády. A toto nám vypráví občané Polska a nejsou to jenom vaši straniční konkurenti. Já tady vítám Matěju Šekijovského, který za kot přijel dnes do Štrasburku a který v dalších debat zastává velmi důležitý tou pozici. Dámy a pánové, myslím si, že Guy Verhofstadt ehm, velmi dobře probral veškeré problémy, které se týkají našich sporů ohledně právního státu. Nejde pouze o ta personální rozhodnutí, jde o to, že tady vzniká dojem, že většinová vláda, či vládní většina, zvolila cestu diktátu a nešla cestou eh, dialogu mezi vládou a opozicí. Přes noc jste přijali jistá rozhodnutí, která normálně se běžně velice dlouho prodiskutovávají a má frakce jasně proto, aby mechanismus právního státu, který jsme vlastně založili díky našich, na základě našich zkušeností z Maďarska jsme velice ráda, že to tady bylo takto zahájeno a jaké důsledky z toho vyvodíme, to bychom rádi rozhodli na konci našich debat a ne, jak to tady někdo se snažil zmínit, abychom tedy již zde na počátku toho procesu zmiňovali sankce. Mně jde o to, abychom postupovali selektivně. My jako frakce zelených jsme vždy zastávali názor, že potřebujeme nástroje pro to, abychom mohli prověřit, ověřit, zásady právního státu za jsou dodržovány, protože to je něco, co drží pohromadě celou Evropskou unii. Ale co se nám nejlíbí, to je ten dojem, že někdy o politické zájmy, či chrání někoho, když by bylo třeba více se zabývat porušováními zásady právního státu. Proto bychom si přáli, aby té debaty o kodaňské komisi, která by měla plnit poradní funkci pro EU a která by vlastně zabraňovala takovéto selektivitě, abychom naši debatu o ní i nadále vedli. Děkuji vám za pozornost. E za frakci EFDD má nyní slovo pan Ivaskiewicz. Pani premiér, šanovní pánstvo. Paní premiérko, dámy a pánové, jako první polský europoslanec této rozpravy. Chci zdůraznit, že polské otázky by se měly vyřešit v Polsku Poláky. Jsem velice zklamán způsobem, jimž někteří poslanci nastolili tuto debatu z důvodu, které jsou nejasné a které jsou založené na pochybném právním základě. Jak jste eh, řekla sama, paní ministerská předsedkyně, ehm, Italové s tím ehm, premiérem, ehm, Maďaři a další, dělají eh, v stávětší míře tedy neevropské eh, věci, neevropské kroky a to vede k nebezpečí. V Polsku jsme měli nedobré zkušenosti s cizím vměšováním do polských záležitostí. Ztratili jsme na 125 let nezá, nezávislost. Poté, co došlo k záborům Ruská a Pruska, žili jsme pod eh, několik dekád, eh, tedy pod takzvanou bratrskou pomocí Ruska a teď je tu eh, bratrská pomoc eh, Evropské komise, ale bylo by lepší, kdyby se Poláci eh, mohli sami postarat o své záležitosti. Děkuji. Za frakci ENF má nyní slovo pan Maruzik. Pani předsedající, šanovná paní. Pane předsedo, paní ministerská předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji, Jarku Eh, opravdu v tomto si můžeme eh, notovat. Já tu hovořím ze svou skupinu i jako Polák. Nebojím se kritiky ze zahraničí. Kritika ze zahraničí může znamenat, že Polsko udělalo něco v polském národním zájmu. A to mě těší. Také mě neznepokojuje negativní nebo pozitivní názory, které jsou vyjádřeny v této sněmovně, protože to nemá žádný vliv na debatu v Polsku. My si můžeme vyřešit vlastní věci tam. Problém však je, že vůbec k této rozpravě došlo. To je problém Evropy. Tohle je eh, skutečně projev vněšování do svrchovaných záležitostí země. To je evropská choroba. Tato debata však nemá s čím přispět. Nemá co říct k tématu polské demokracie. Ovšem, co se děje, je, že tato rozprava vypovídá o katastrofální situaci, v níž se Evropa jakožto politický projev ocitá. Evropská unie odbíhá od vlastních problémů, od otázek, které není schopna vyřešit za skupinu Evropy Svoboda národů vás vyzývám, otevřete oči. Tento, eh, to, tomuto projektu došel, eh, do, došla eh, energie, běží na prázdno. Potřebujeme novou spolupráci a společnou existenci zvrchovaných národů. To je to, čemu čelíme a to dlužíme, dlužíme i našim voličům. Slovo má nyní nezařazený poslanec Korvin Minke. Děkuji vám, pane předsedo. Já uh, mám eh, vy tady se prezentujete jako demokrat a vězte, že Poláci v souladu se zákonem a demokratickým způsobem si zvolili vládu práva a spravedlnosti. Chtěli jste demokracii, tady ji máte. Demokracie je vlastně jen tyraný většiny. Právo a spravedlnost díky eh, této většině si teď může dělat, co chce. Pokud si myslíte, že ta strana je špatná strana, pak s vámi souhlasím. A Uvědomte si, jak špatná byla předchozí vláda, jaké byly projevy korupce, krádeže, potlačování svobody projevu. Já sám jsem toho byl obětí. Je jasné, že eh, Polsko už nechtělo tuto stranu, ale chtěli jinou, protože to byla jediná cesta, jak dostat ty, co byly dříve u moci, do vězení. A jinak si myslím, že EU by měla být zničena. Za frakci EPP má nyní slov pan Zver. Předsednice vlády, kosmo... Vážená paní premiérko, když jsme před dvěma lety zaváděli tento mechanismus pro právní stát, mnoha zde jsem to nelíbilo, ale já si myslím, že to byl navzdory tomu správný krok nejde pouze o Polsko, jde o více. Jde o princip právního sázdu a to je centrální evropská hodnota. Uplatňování nového mechanismu Evropské unie by bylo někde možná ještě více na místě než v Polsku. Například ve Slovinsku slovinské soudnictví funguje špatně Evropský soudní dvůr stanovil, že ve Slovinsku dochází k celé řadě porušování práv a podle Eurostatu slovinské soudnictví má velice špatnou pověst. A proto není ku podivu, že dochází k politickému zneužívání. Dřívější premiér a nynější šéf slovinské opozice byl sedm let potahován před soudem a byl také uvězněn bez jakéhokoliv důkazu. Ústavní soud později veškeré tyto žaloby po, e, prohlásil za neplatné, ale ta politická škoda zůstala. Politické zneužívání, zneužívání se také ukazuje například na tom, že v prosinci policie pronikla do prostoru největší opoziční stany STS a zabavila, chtěla zabavit jejich server. A takovýchto událostí je mnoho. Znamená to tedy, že Evropské komise do posud eh, správně nezareagovala na takovéto případy, i když jsme na ně upozorňovali. A eh, Těchto věcí se dobouštěly osoby i z minulého systému. Slovinsko tedy potřebuje stejnou pomoc jako Polsko, aby se mohlo vydat na cestu k plnému dodržování zásad právního státu. Děkuji. Děkuji. Slovo má nyní paní Fajon za sociálně demokratickou frakci. Děkuji, pane předsedo. Vůbec není mým záměrem kritizovat Polsko či polský národ. Zcela naopak, za posledních 30 let bylo Polsko inspirací pro miliony Evropanů. Jako země, která byla politicky a hospodářsky úspěšná, nyní je Polsko členem EU, kterého se nemůžeme vzdát. Ale když jde o ohrožení základních práv ve společnosti, tak je naší povinností na něco takového poukázat. A poslední návrhy polské vlády v nás vyvolávají velké obavy. Byla jsem novinářkou, a nový mediální zákon je skutečným krokem zpět, co se týče nezávislosti. Překvapuje mne, paní premiérko, že jste zde řekla něco jiného, i když mnoho organizací mediálních na to poukazují a uvidíme, jak budou vypadat další kroky této základní reformy veřejných médií, zda tedy budou vytvořeny nějaké záruky pro nezávislost, pojistky nezávislosti médií. Je třeba vést dialog. Ten je potřebný proto, když se snažíme hledat řešení, ale komise nesmí mít strach, nesmí se bát zavádět opatření, pokud skutečně dojde k ohrožení právního státu, ať je to již v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku či někde jinde. Děkuji, má slovo pan Legutko za frakci EKR. Děkuji vám, paní premiérko, pane předsede. Jsou tu čtyři základní záležitosti, eh, které tu chci zmínit. Jednak i otázka jazyka. S potěšením eh, vítám tón, který, kterým je vedena tato debata. Tón paní přes, eh, přes, předsedkyně byl tak přesvědčivý, že dokonce i pan Frhojštát k mému absolutnímu potěšení eh, přijal tentýž tón. Ovšem tento projev musí zůstat i nadále, protože to, čeho jsme byli svědky, čemu jsme byli svědky, to byla vlastně agrese proti polské vládě ještě než vznikla. To je jakýsi světový rekord, bych řekl zazněly věci, které zničily komunikaci. Pokud někdo začne mluvit o převratu v Polsku, kudeta, tak tedy buď nevíte, o co říkáte, anebo eh, překrucujete. Eh, další otázka, druhá otázka, to jsou fakta. Já jsem si eh, přečetl zápis z zasedání kolegy a komise a Není to hezký dokument. I, i, já se totiž táži, odkud Evropská komise získává svá fakt, takzvaná fakta. Kdo pro, za vás dělá, kdo pro vás dělá právní analýzu? Protože ten popis e, faktu je skutečně zarážející, e, udivující. Ale navzdory tomu, v tomto dokumentu to, o tom není žádná zmínka. Hodili jste to do koše, hodili jste, získali jste informace z médií. Jak můžete vytvářet dokument, eh, na základě kterého se rozhoduje tímto způsobem? Pánové, připuste si, že vám prostě schází údaje. Třetím otázkou je, jsou dvojí standardy, dvěření, měření dvojím metrem. To je naprosto fatální um, okolnost panující v Evropské unii. Pan Pitela, paní Harms hovořili o demonstracích, o to, že, eh, že tedy podporují z celého srdce demonstrující, ale my jsme viděli v úplných pěti letech mnohem větší demonstrace v Polsku. Ale paní Harms a pan Pitela nevyjádřili, že by jejich srdce krvácela ve prospěch všech těchto lidí, kteří dokonce přišli do Štrasburku, do Bruselu. Oslovili jste tyto občany, kteří možná chtěli sdělit něco důležitého. Dámy a pánové, za uplynulých 8 let, a to je stěžení informace v, uplynulých, v 8 letech v Polsku, jsme měli jakýsi, jakousi vládu jedné strany. Byl to v podstatě stát jedné strany, jedna politická strana, která prakticky ovládla všechno, všechny instituce. No a teď najednou slyším, že to, že když moje eh, strana by jmenovala na 14 eh, soudců, no takže to by vedlo k úplnému skandálu. A když se vyhazovali eh, žurnalisté nalevo i napravo. Kde jste byli? Vy jste jenom poslouchali, co jste chtěli slyšet. Tehdy byli všichni vyhazováni, všichni. A co se tu stalo? Nic. Ticho po pěšině. To jsou ty dvojí standardy. A to ukazuje, že v Evropské unii jsou si některé země rovnější než jiné, některé strany jsou si rovnější než jiné. Pokud půjdeme i nadále tímto směrem, ne, nebudeme, nebude to ujma nás, ale ujma Evropské unie. Takže eh, toto, tato iniciativa je proti Evropské unii. A poslední bod, který chci zmínit, to jsou lidé překračující své pravomoci. Asi víte, pane komisaři, že ten nástroj, který používáte, je ošemetný. Právní služby institucí ho sami spochybnili, není plně zakotven ve smlouvách. Je to opravdu vratké z právního hlediska. Poslanci, poslankyně Evropského parlamentu plánují usnesení, komise teď se snaží údajně získávat fakta, ale údajně eh, to, to už bude sepsáno předtím, než budou fakta. Proč k čemu vůbec fakta, když můžete napsat usnesení jen tak? Jak bylo řečeno, není to jen překračování pravomoců, protože Evropská komise nebude přece diktovat většinu, která je požadována v, v Evropském ústavním dvoře. E, vy jste řekli, že chcete vytvořit precedent, to znamená, ten precedent je, že Evropská komise bude mít ty pravomoce, které zatím nemá, a které chce mít, chce k tomu, chce použít k tomu, aby mohla i v budoucnosti jednat ilegálně a to je velice špatné. Nyní má slovo za frakci liberálu paní Intveld. Děkuji, pane eh, předsedo. Vítejte, paní premiérko, vítejte zastánci polské vlády. To ukazuje, že Evropský parlament je skutečně tou arénou, kde se diskutuje o sdílených hodnotách. Tady nejde o vměšování se do národních záležitostí nebo o vzájemné útočení zemí na sebe. Tady jde o to, že chceme bojovat za ty úhelné hodnoty evropského projektu. Polská vláda s tou většinou, kterou získala, má odpovědnost za maximalizaci prostoru pro opozici a opoziční kritiku a ne ji minimalizovat. Musíte posilovat ty, ten systém kontrol, ne jej oslabovat. Já jsem vás bedlivě poslouchala, paní premiérko, ale nejsem úplně uh, uh, si jistá tím, když si berete pana Orbána za příklad, který si zase bere za příklad pana Putina. Takže já se myslím, že ta iniciativa komise je oprávněná. Ano, vypadá arbitrárně solidárně a jsou tady eh, obvinění ze stranické politiky. Proč Polsko, ne Maďarsko? Proč se nekladou otázky o situaci eh, výjimečného stavu ve Francii? Ta diskuse tady ukazuje, že potřebujeme celoevropský mechanismus, který by vycházel z objektivních a transparentních kritérií k hodnocení všech členských států a všech institucí EU stejným způsobem. Vidím, že pan Timmermans se usmívá, protože ví, že pracujeme na takovém mechanismu tady v parlamentu a byla bych potěšena, pane Timmermansi, eh, pane Eh, Kondrasi, kdyby eh, Rada a komise využili výzvy takového parlamentu a zapracovali na tomto mechanismu. Děkuji. Slovo má nyní za GUNGL paní Spinelli. Condivido la preoccupazione di molti colleghi Il del. souhlasím s obavami řady kolegů eh, ti neonacionalisté vaší vlády a opatření, kteří, eh, která přijímají, omezují skutečně pravomoci ústavního soudu, médií a to všechno je v rozporu s principy evropského projektu. Zároveň bych chtěla připomenout, že Jestliže Polsko si schválilo vládu kritickou vůči EU, pak je to proto, že Unie se svými politikami úspor v této zemi vytvořila velice silné nerovnosti a způsobila sociální frustraci a e, to je vlastně vinou pravice. Takže prosím, aby se nepoužívala různá kritéria na Maďarsko, na Polsko, na Itálii. Ke všem vládám by se mělo přistupovat stejně. Polsko by nemělo platit vyšší cenu než ostatní jen proto, že mm, vládní strana patří mezi méně silnější frakce v parlamentu. Argentíny. Děkuji slovo má za zelené paní z Argentíny. Děkuji vám. ať o tom není vůbec žádná pochybnost. Zelení jsou znepokojeni, ty v Polsku domnívají se, že je to nedemokratické. V přítomnosti nizozemského ministra zahraničních zahraničních chci ovšem říct, že potřebujeme eh, důvěru, jak to řekl pan Timmermans. Mohl bych uvést třeba Nord Stream, což je tedy ten uh, do potrubí, které vede z Ruska přes Německo do Nizozemska a námitky vůči tomu byly ignorovány. A také se eh, podobným způsobem vyjádřil Wilders. A Vité se eh, o to nedistancoval, byl pozván sem, ale aby to vysvětlil, ale nepřišel. Takže země střední a východní Evropy, těm se to nelíbí. Mají pocit, že není správné, aby nizozemská vláda se neúčastnila dialogu. Musíme přijmout opatření, musíme se poučit. A to je eh, cesta k úspěchu. Musíme uznat a uvědomit si, jak se cítí ostatní. Děkuji a nyní pan Mach za e FDD dámy a pánové čelíme zde skandální situaci kdy evropská unie zahájila řízení vůči polsku které má skončit až odebráním hlasovacích práv. a za co? co strašného polsko provedlo? že zavádí dvoutřetinové kvorum pro rozhodování ústavního soudu že prosazuje nová vláda svoji vizi vůči veřejnoprávním médiím? za něco co existuje a co se běžně děje v mnoha dalších zemích evropské unie? to je samozřejmě směšné a jde o záminku. co vadí evropské komisi? že zvítězila strana která nemiluje současnou podobu evropské unie že se chce postavit proti nespravedlivému diktátu migračních kvót to si myslím že je pravý důvod. podle mě nejde o nic jiného než o nehorázné vměšování do záležitostí svrchované země. a john fitzgerald kennedy v roce one thousand nine hundred and sixty three v obklíčeném západním berlíně řekl slavnou větu ich bin ein berliner. a dnes je potřeba stát při polsku na které nespravedlivě útočí evropská komise a proto dovolte abych zakončil jako hrdý svobodný občan Já jestem polakiem. Za frakci ENF má nyní slovo pan Schaffhauser. Vážená paní premiérko, vážení kolegové, pan Schulz tady hovořil o převratu a dokonce o údajné putinizaci polské politiky. Ano, PIS je lidovou stranou. Útok na, útok na současné Polsko je útok na demokracii a národy, které si zvolili suverenitu, na svobodu a nezávislost v solidaritě útok na národy, které ještě věří v křesťanské kořeny humanismu. Pro něž humanismus není vytváření nového evropského řádu, který je nadřazený. Ano, Polsko je národem, který umí vzdorovat, díky kterému padla berlínská zeď. Polsko je odolným národem, protože je konzervativním, má staré a skutečné hodnoty, rodinu, která se skládá z muže a ženy, úctu k životu, věří v pravdu, v právu právo, ve spravedlnost. Je to země katolická a nikoli liberální. Není v rukou těch, kteří se nechávají ovlivňovat jen financemi a médii. Vážení kolegové, evropský systém se hroutí. Jeho demokracie je diktaturou, která nutí národy, aby ehm, e, vlastně ignorovali e, záporné hlasování lidu proti Evropské ústavě například neustálý převrat, to je právě ten evropský systém. Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, eh, lidé, kteří, eh, nebo země, které jsou přáteli sametové revoluce, dnes vzdorují eh, tomuto diktátu, který se snaží útočit, destabilizovat a svrhnout jakoukoliv vládu, která ne pracuje pro zahraniční mocnosti, které vládnou odsud a chtějí vládnout Evropanům. Já jsem Alzasan a e, také jsme e, odolní vůči německé aroganci. My, francouzští vlastanci, stejně jako Poláci, nechceme, aby země jako Německo rozhodovala o ekonomice, migrace a o tom, co je demokratické a co není. My jsme proti této e, nové evropské říši. A na Polsko se útočí, protože se dopustila sociálního konzervatismu, křesťanství. Věřte mi, to je jenom začátek, vzpoura lidu začíná a svrhne vás a to si zasluhujete. Děkuji a slovo má nyní. Musím to ještě jednou opakovat, dámy a pánové, bohužel dámy a pánové na tribunách v našem jednatním řádu je přísně zakázáno, aby se vyjadřovali svou libost či nebylo, nelibost, takže bych byl vděčný, abyste přestali tles, kdybyste přestali tleskat se našimi hosty dnes, ale v polském parlamentu byste nebyli trpěli ani pět minut na tribuně, pokud byste se takto chovali jako nyní. Pro vás ještě jednou prosím, abyste přestali s takovými to projevy. A slovo má nyní pan poslanec Šoprád. Děkuji vám, pane předsedo, paní premiérko. Když sluším paní Harms, pana Ferhoštata, mám pocit, že to není Polsko, které eh, má problém s právním státem a demokracií, ale evropské instituce mají tento problém. Když slyším Evropskou komisi hovořit o údajných problémech Polska, mám pocit, že tato komise má eh, problém s fakty a s realitou protože pokud se podívala na situaci před e, volbami, před zvolením PIS, e, před tím, co se dělo s ústavním soudem, myslíte si, že polský lid, který tolik bojoval za svou svobodu, by e, akceptoval něco podobného. Já jsem nedávno četl interview s polským politologem panem Kazinským, který není příliš známý, protože je blízký straně PIS. Pe- a on řekl, že rozhodně v, v Polsku nedochází k žádné fašizaci. A e, u nás e, dokonce máme přímé e, i nepřímé vměšování a přímé jmenování představitelů veřejnoprávních médiích takže, to což by mohlo být interpretováno rovněž jako e, vměšování. Takže je to destabilizace demokraticky zvolené vlády a i já říkám, e, že jsem Polákem dnes v zájmu respektování svobody. Slovo má nyní za frakci EPP pan Olbricht. Szanowna pani premier, szanowni państwo. Vážená eh, paní premiérko, dámy a pánové, Polsko je naším společným měním, měním všech polských občanů a my jsme o ně pečovat. Jsme hrdí na naši zemi a Poláci tady byli jmenováni jako příklad v Evropě v posledních letech, i když často šli jinou cestou než ostatní země. Dnes litujeme, že Polsko se stalo předmětem veřejné debaty v Evropě. Je to premiéra v, děj, v dějinách či v historii našeho členství v EU a doufáme, že je to také naposledy. Paní premiérko, velmi dobře víte, že my jsme tuto debatu nezahájili, že jsme si ji nepřáli nezávisle na jejím výsledku se tato, tato debata bude mít dopad na pověst Polska na mezinárodním poli. Víme, že jste vyhráli poslední volby v Polsku, volby do Polského parlamentu a my nechceme výsledek voleb spochybňovat a také nechceme spochybňovat pravomoce, které vyplývají z jiného politického programu. Často převažuje mentalita, v tom smyslu, že vítěz smí všechno. A pokud takto smýšlíte, tak to znamená, že vítěz, volební vítěz nepřevezme kontrolu pouze nad státními institucemi, ale že bude také plně pohnán k odpovědnosti, co se týče změn, ke kterým dochází právě v oblasti právního státu. Ale nejenom. A pokud tady není žádný podnět k tomu dělat si obavy, jak říkáte, tak musíte také převzít plnou odpovědnost za pověst Polska ve světě a musíte také předvzít odpovědnost za tuto debatu. Polsko a polští občané si nezaslouží, abychom byli předmětem takovýchto kontroverzních sporů a my toho hluboce litujeme. Děkuji a slovo má nyní za frakci SAD pan Weidenholzer. E, prosím, zapněte si mikrofon. Děkuji. Ehm, paní ehm, Mirko, mm, já mm, vítám to, že ta dnešní diskuse se vede a že se vede věcně. Nejde o nějaké předsudky vůči Polsku. Ehm, Polsko je významná země, která e, ovlivňovala významným způsobem evropskou identitu. Poláci asi nejvíce přispěli k překonání komunistické diktatury. Evropa bez Polska by byla špatná. Proto není jedno, co se děje v Polsku. My respektujeme eh, volbu polského národa, ale eh, první opatření nové války mm, vyvolaly strach velké části obyvatelstva. Změna moci je princip demokracie, ale nesmí vést k tomu, aby se pravidla měnily tak, že v budoucnu už to nebude možné. A tuto obavu má mnoho lidí v Polsku. Mm, Patření vlády v justici, v médiích vyvolaly obavy. A respektování menšin je také princip demokracie. I tady je mnoho stížností, které jdou tímto směrem. Polsko nám ehm, věnovala instituci kulatého stolu a já chci připomenout, že dialog je důležitá hodnota. Eh, je pozitivní, že tu diskusi vedeme, abychom vysvětlili situace, že je příležitost také ehm, ukončit možná nedorozumí. Debata by měla být férová a objektivní. Mm, pro Evropu a pro Polsko, pro Polsko i pro Evropu. Děkuji, pan Her- Henkel má slovo z EKR. Nejprve eh, chci vyjádřit paní premiérce respekt, že mm, se eh, osobně jak si podrobuje této částečně grotexní inkvizici. Pane Weidenholce, vy jste správně řekl, že ne, se nemají, um, nemá nikdo předem odsuzovat. Uh, Musím položit otázku předsedovi tohoto parlamentu, co to je, když si myslí, že Polsko je demokracie putinovského typu. Nejedná se tedy o odsouzení e, předem? Já jsem vždy dbal na to, že když se ukáže, že je chyba, e, e, tak se za to omluvím. Nemyslíte si, že je nyní příležitost se za to omluvit? Dámy a pánové, profesor Nelud eh, zmínil, že eh, mm, nesmíme eh, připustit dvojí morálku a já můžu říci i další příklady dvojí morálky. Myslím, že komise místo toho, aby mm, se zabývala Polskem, tak by se měla zabývat porušením práva ze strany v evropských institucí nebo velkých zemí. Tři příklady. Eh, porušování masterské smlouvy Eurogrupou nebo pravidla mm, nebo e, nákupy e, eh, e, cených papírů ze strany ECB, které jsou protiprávní, nebo porušení dublinské smlouvy kancelářskou Merklovou. A proč komise se zajímá o polský ústavní, ústavní soud, ale nikoli o to, že tři soudci německého ústavního soudu kteří považovali uprchlickou politiku za protiústavní, tak odejít. Co eh, se týče mediální eh, politiky v eh, Polsku. Pane Ettinger, možná byste se měl věnovat té otázce, um, proč ty um, nucené, uh, proč je financován uh, fond, proč se uh, tak dlouho sleduje Ehm, přihlíží se ehm, tomu, že ehm, severoafričtí muži útočí na německé ženy. Komu eh, jinému než Poláku mohou Němci děkovat za pád berlínské zdi? Mám na mysli solidárnost. Něm, němečtí politici chtěli zachránit světové klima, pak euro, pak třikrát Řecko, všechny uprchlíky světa a nyní chtějí ještě zachraňovat polskou demokracii. Dámy a pánové, když jeden národ eh, nepotřebuje poučovat o svobodě a demokracii, pak je to Polsko. Děkuji za frakci. Alde má slovo paní Wikström. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci hovořit naprosto jasně. Chci říci, že i když kritizujeme to, co se dnes děje v Polsku, je potřeba zdůraznit, že je potřeba spolu diskutovat otevřeně a zůstat přitom přáteli. Polsko je velice důležitá součást Evropy. Je potřeba, aby v každé členské zemi EU byla hájena základní práva ať už je vláda jakákoliv. Pane Timmermansi, je dobře, že komise zkoumá to, co se děje v Polsku, ale bylo by skutečné pokrytectví, kdybychom ze stejných důvodů nepřeskoumávali situaci v Maďarsku. Je naprosto normální, že komise přeskoumává všechny země stejně, hovoříme-li o základních právech a právním státu. Paní premiérko, pokud budete pokračovat na té cestě, na kterou jste se vydali, je nebezpečí, že budete podkopávat základní práva ve vaší zemi a jinde. Nechceme v, domino, v Evropské unii vidět dominový efekt, kde bude jed, padat jedna země za druhou, kde by se nehájila základní práva. Spíše bychom společně měli hájit naše hodnoty a principy. To jsou základy tohoto obrovského projektu Evropské unie. To zanecháme budoucím generacím. Děkuji paní Wikström za GUE. Má slovo pan Lejarik. Vážený pane předsedo, pokud jsem pochopil to vysvětlování, tak redukujeme demokracii mm, za něco, co by mělo posílit demokracii. Hovoříme o tom, že Polsko vlastně by mělo zlepšit tato práva, pokud by se vzdalo určitých záležitostí charty. Pokud jde o tuto rozpravu, kdy se podíváme na to, že evropské instituce nabídly 3 miliardy panu Erdoganovi v Turecku, který pronásleduje novináře, zabírá je do vězení a v podstatě pošlapává spravedlnost. Zdá se, že v podstatě my zde máme pouze Evropu trhu a žádnou pluralitu, žádný svobodný tisk. No jak víme, tak Evropská observatoř by se měla podívat, by se měla zabývat pluralitou médií eh, v jednotlivých státech. Myslím si, že ještě není pozdě vytvořit takovou observatoř. Měli bychom vytvořit podobnou observatoř, která se týká otázky justice a práv každé evropské zemi. Děkuji vám. Děkuji vám. Teď za zelené má slovo pan Terry Cabras. Děkuji vám, pane předsedo. Paní premiérko, Hovořím jako předseda skupiny EFA v tomto parlamentu. V roce 2011 během posledního sčítání lidu v Polsku 847 tisíc lidí prohlásilo sami sebe za slezany. Před čtyřmi dny Jerzy Gořelik vyzval jménem 140 tisíc lidí, aby Slezané byli uznáni jako etnická menšina v Polsku. Během debaty v polském parlamentu na toto téma poslanci vládnoucí strany vyhrožovali Slezanům persekucemi a dokonce popravami. Slezané stále nejsou uváděni v zákoně o národních etických menšinách, ani e, v předpisech o regionálních jazycích z roku 2005, což je alarmující situace. Začíná se zde snad obnovovat eh, represe a utlačování vůči menšinám v Polsku. To by byla nedemokratická ostuda. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji vám, pane Terika Brás. Za ENF má slovo pan B. Madame le premier... Vážená paní premiérko, po Viktoru Orbánovi, jste to vy, která musela přijít mezi nás, aby odpověděla na tato skandální obvinění, které se týkají vaší vlády ze strany eurokratů. Co, z čeho vás obvinují? To, že aplikujete program, který vám pomohl vyhrát volby, které byly perfektně demokratické. Program, který je skvělý, který se snaží chránit Poláky proti šíleným rozhodnutím Bruselu v oblasti migrace. Místo toho, abyste volali po rozsálejší eh, migraci, mm, která by měla zlepšit vaši demografickou situaci, spíše chcete pomáhat vašim polským rodinám, například těmi pětisty zlotými na jedno dítě. Po této bouřlivé rozpravě, po tomto útoku na vaši zemi, já bych vám chtěl poděkovat. Poděkovat za to, že ukazujete to, že i jiná Evropa je možná suverénních národů, svobodných národů, svobodného lidu, který se nechce um, vzdát své identity. Jsem velice rád, že vaši maďarští, čeští, slovenští kolegové chtějí na východě Evropy vytvořit tento blok, který je proti diktátu euromundialistů. Ať žije Polsko, ať žije Maďarsko, ať žijou svobodné hrdé národy našeho starého kontinentu. Tak, teď má slovo paní premiérka Šidlo. Prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, velice bych ráda především poděkovala za veškeré projevy. Je to nesmírně důležité, velice důležité. A myslím si, že ve všech těch prohlášeních vidíme jednu základní záležitost, která by se zde měla objevit v Evropském parlamentu. To znamená určitá obava o tvar Evropské unie, o její budoucnost. Polsko chce, aby Evropská unie byla stabilní unii. Polsko si přeje, aby Evropská unie nebyla otřesena různými krizemi. Polska Polsko nevyvolává takové krize. Polsko se chce aktivně účastnit takové implementaci evropské politiky, která by nám právě pomohla se vyhnout takovému vývoji. Děkuji za všechna kritická prohlášení. Ráda bych poděkovala rovně za veškeré hlasy, které nám vyjádřily podporu podporu pro mou vlast, pro naši vládu. Pro nás je to nesmírně důležité. Já jsem přijela sem do Francie, abych se podělila o různé informace společně s vámi a mám pocit, že jsem využila tohoto mého prvního vystoupení mezi vámi k tomu, abych vám poskytla konkrétní informace, které se týkají dvou záležitostí, které jsou nesmírně důležité pro mnoho zemí. Otázka ústavního soudu, to je první záležitost, a zároveň zákonu, který se zabývá médií mediálního zákona musím říci, že jsem si všimla, že právě většina vašich dotazů se týká těchto dvou záležitostí. Myslím si, že zdá se, že těchto otázek bylo málo, takže vlastně v podstatě <laughs> ty problémy nějaké zásadní zde nejsou, takže se nemáte na co ptát. Ovšem samozřejmě, že tato diskuze je pro nás, pro všechny problematickou. Pan profesor Legutko se o tom jasně zmínil. Je to problém, je to skutečně problém, který vnímám i já osobně, protože nesouhlasím s tím, aby Evropská komise využívala vůči Polsku takové rozhodnutí, ke kterému se nyní odhodlala. Já jsem samozřejmě připravená informovat. Myslím si, že samozřejmě důležitá je především budoucnost Evropské unie a my všichni, všem by nám mělo ležet na srdci to, aby instituce, které tvoří Evropskou unii, aby fungovaly co možná nejkvalitněji. Měli bychom velice odvážně hovořit především o kompetencích těchto institucí a právě proto já jsem připravená poskytnout vám veškeré možné informace, tak jak jsem to dělala i v minulosti a pokud budete chtít, abych opětovně opakovala některé konkrétní eh, fakty, informace, které zatím, na které jste zapomněli z těch mých předešlých prohlášení, tak samozřejmě to můžu zopakovat. Myslím si, že Polsko si nezaslouží, aby bylo hodnoceno Evropskou komisí tímto způsobem, protože ani lidská práva se nejsou porušována, ani principy demokracie, ani principy právního státu a veškeré záležitosti, které v současné době jsou v Polsku realizovány, jsou implementovány a realizovány v souladu s naší ústavou, evropskými zákony, našimi zákony. Polsko je suverénním státem. Polsko je svobodným národem závodem. Hmm, ještě bych chtěla říct, že u nás eh, v Polsku, v našem parlamentu, například na tribunách, můžeme tleskat nebo projevit eh, nesouhlas, v tom se lišíme. Ovšem Jde zde o pocit hluboké svobody našeho lidu, našeho národa. Veřejnost může v našem parlamentu vystupovat, může vyjadřovat své emoce. Je to dovoleno a my si nesmírně vážíme naši svobodu a chceme ji chránit opravdu nesmírně, nesmírně nám leží na sesi, protože jsme příliš za tuto svobodu zaplatili. A historie nás poučila. O historii jsme zde rovněž hovořili dneska. Naše polské záležitosti musíme řešit u nás v našem Polsku, protože kdykoliv řešili tyto záležitosti za nás jiní, vždycky to dopadlo špatně. A to je moje hlavní obava, abychom nepřenášeli záležitosti. Já netvrdím, že zde nejsou politické spory. Proč ne? Ovšem politický spor, konflikt to je podstata demokratické rozpravy, podstata demokracie. Ovšem tento spor by měl probíhat tam, kde je k tomu prostor, tam je vhodné místo, v polském parlamentu, tam, kde je k tomu vhodná příležitost, vhodné místo. Nejlepším důkazem toho, že Polsko je demokratickým státem, je to, že ti, kteří jsou zde mezi námi nyní v Evropském parlamentu, v průběhu této rozpravy polští obyvatelé jsou zde a mohou bez jakéhokoliv problému vyjádřit nespokojenost s aktivitami naší vlády. I v průběhu demonstrací, které byly organizovány, nikdo, nikdo jim v tom nebrání. My jsme demokratickým státem. A já zde přijíždím eh, do Francie jakožto premiérka demokratického státu a prosím, abychom vytvořili společný model fungování Evropské unie, který by nevyžadoval tyto rozpravy, rozpravy, které podle mého názoru skutečně jsou neopodstatněné. Ovšem rovněž mezi vás příštím, příštím do Francie rovněž proto, dámy a pánové, protože mám hluboký pocit odpovědnosti nejenom za věci, které se dějí v Polsku, ale hluboký pocit odpovědnosti rovněž za to, k čemu dochází v Evropě. Hovořili jste o migraci, o migrantech. To je závažný problém. To je vám všem nadmíru jasné. My jsme přijali více okolo milionu Eh, uprchlíků z Ukrajiny. Lidi, kteřím nikdo nechtěl pomoci a oni u nás eh, v současné době žijí a my jim pomáháme. I o tom by se mělo hovořit. Polsko je připraveno ovšem rovněž se zúčastnit samozřejmě naše vláda, protože si mm, samozřejmě vážíme právní stát a rozhodnutí, která byla přijata předchozí vládou, jsme ochotní se zúčastnit diskuze a i v, této, v tomto procesu, který v současné době, procesu, který připravuje Evropská unie v oblasti migrace v současné době. Povede se nám to, Mm, dáme si rádi s tímto problémem? Na to si musíme odpovědět my všichni. Vy, my a především zde na půdě Evropského parlamentu. Protože to od nás od vás očekávají obyvatelé Evropské unie, kteří mají obavy ohledně své bezpečnosti. Musíme na tom pracovat, to je zásadní. Toto je obrovská výzva, která před Evropou leží. Já si nepřeji, aby u mě v mé vlasti v Polsku se lidé báli, aby najednou měli obrovské obavy s ohledem na Evropskou. Udělejme vše, udělejme skutečně vše proto, aby se Evropa rozvíjela mírovým způsobem, v klidu, aby to bylo společenství suverenních, rovnoprávných, spravedlivě řízených zemí. Polská vláda nerezignuje z našeho programu, ke kterému jsme se zavázali v průběhu voleb. Byly to demokratické volby. Poláci si zvolili tento program, nás, my jsme vyhráli volby. Ovšem, proč jsme je vyhráli? Protože tak rozhodli Poláci. A my budeme tento program realizovat, ten program, na který Poláci čekají. Protože velice často bohužel mají takový pocit, že až do stávajícího okamžiku neexistovala dostat dostatečná spravedlnost pro všechny. My chceme, aby Polsko bylo spravedlivé, aby to, bylo, aby to byla země, která je polském rovných příležitostí, rozvoje, příležitosti pro všechny, pro nás, pro Poláky. pro nás, pro Poláky, je nesmírně důležité, abychom se poměřovali s těmi nejlépe se rozvíjejícími zeměmi Evropy. Chceme, aby stejné příležitosti, rovné šance měly všechny země Evropy střední, východní. Jsme rovnými členy Evropské unie. Do Evropské unie jsme vstoupili s určitou zátěží naší historie. My všichni ze střední, východní Evropy. Ovšem, Vstoupili jsme do Evropy s ohromnou nadějí. Vstoupili jsme do Evropy, která pro nás byla snem, která pro nás byla jasným příkladem rovnosti, spravedlnosti, správnosti a právě v takové Evropě chceme žít. Není to pro nás jednoduché. Máme obrovské problémy a musíme překonávat ještě mnoho překážek, ovšem jsme odhodláni je překonávat. Co potřebuje Polsko? tvrdou práci, abychom ozdravili náš stát, který by měl chránit ty slabší a nebát se mocných. To řekl i prezident Lech Kačinský, který tragicky zemřel a který definoval výzvy, které leží před Polskem. Tyto výzvy jsou neustále pro nás aktuální. Svatý Jan Pavel II., tento veliký Polák, tento veliký Evropan, řekl, a nemějte strach, nemějte strach, dámy a pánové, budovat společnou spravedlnou Evropu. Udělejme to společně, udělejme vše proto, aby každý Evropan měl pocit, že má rovné příležitosti a že je s ním zacházeno rovným způsobem. Polsko si nezaslouží, aby dneska bylo cenzurováno. Ještě jednou bych vám ráda připomněla, že ústavní soud že jsme museli změnit předchozí zákon, protože v eh, červnu 2015 předchozí vláda tento návrh zákona urychlil, urychlil tu práci nad tím zákonem a byl to vlastně zákon, který byl, nebo návrh, který byl předložen v roce 2013, ovšem dva roky neudělali vůbec nic až po až po um, prohraných bombách k tomu došlo. To znamená, že skutečně došlo k porušení tohoto zákona a my chceme, aby opozice měla většinu v ústavním, uh, ústavním soudě. Toto je náš, uh, naše touha, toto je náš návrh. Hovoříte o médiích, dámy a pánové, všem ty zásady, které, na kterých budujeme naše média, panují i v Itálii, i u vás, mnoha jiných zemí. O tom přece víte, i u vás se to děje. My přece neděláme vůbec nic v Polsku, nic takového, co by neprobíhalo i v jiných evropských zemích. Můžeme samozřejmě diskutovat o mnoha závažných záležitostech. Ovšem, mám pocit, a řeknu to ještě jednou, že mm, ten, tato rozprava je pro nás problematická. Stejné obavy vyjádřil tímto způsobem, měl určité pochybnosti ohledně těchto nových rámců, které připravila Evropská komise i vláda. V roce 2014 měla obrovské obavy. Vláda, kterou v tom období vedl premiér Donald Tusk. A ve svém stanovisku tenkrát naše vláda samozřejmě založené na, pra, na právních názorech a stanoviscích i našich právníků, ale i služeb eh, eh, evropsk, eh, na evropské úrovni, zjistila a deklarovala, že to skutečně nebylo přípustné pro Polsko v tom, období, v tom období. A pro nás je to problém, my to musíme řešit. Mám trochu pocit určité nespravedlnosti, to, že jsme vystaveni tomuto experimentu. Ovšem přišla se mezi vás a myslím si, že je mou povinností ve vztahu eh, k Polsku a k polskému státu, kde mám tu čest, který mám tu čest eh, řídit a vést, ale i mm, s ohledem na Evropský parlament, Evropskou komisi, že je mou povinností přijet do Francie mm, a objasnit vám to, co se děje u nás v Polsku, protože je to důležité pro nás, pro všechny. Ovšem bude to potřebné i pro budování určité určitého respektu vůči Evropské unii a evropským institucím. Děkuji vám za pozornost. wir kommen jetzt zu einer abstimmung. Děkuji. Teď proběhne závěrečné kolečko řečníků vždy po jedné minutě, prosím. Jako první dostane slovo pan Korvin Mike. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pan González Bons řekl, že neexistuje jiné impérium, jakožto, práv, jakožto právní impérium. Paní Cimer hovořila, že nejde o demokracii, ale o, ale o mm, právo. Buď máme demokracii nebo právo, protože zdá se, že právo chce něco jiné než většina. Právě proto si musíme zvolit. Já už jsem o tom hovořil xkrát, několikrát zde v Evropském parlamentu. Vidíme, co se děje v Polsku, vidíme, že došlo eh, ke změnám ústavního soudu a bylo řečeno, my jsme, politici jsme byli zvoleni demokraticky, ovšem soudci ne a já jsem proto, aby zde byla nezávislost soudu, tribunálu. Ovšem například v minulosti napisa, napsal dopis pre, premiérovi právě předseda, který hovořil o tom, zda by se tento zákon mohl zaměnit za ústavní zákon. To znamená, že si musíme uvědomit, že právo v Evropské unii se stává vlastně takovým nesrozumitelným a právě proto si myslím, že Evropská unie musí být zničena. Děkuji vám. Slovo za ENF má slovo pan Marusik. Pane předsedající. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokud jde o politické nebo právní dilemata ohledně Polska, toto není vhodná platforma. Tato dilemata by měla být, vždycky byla a budou řešena eh, v našich polských institucích. A právě proto, dámy a pánové, více klidu, více radosti, více optimismu, více důvěry v Evropu a ne prostě takové mocnosti, ty už skončily v historii. Viděli jsme zde římské impérium, sovětský svaz, neexistuje ovšem Azie, existuje. No a pokud se ta Evropská unie zůstala v našich knižkách, tak prostě v podstatě vlastně mm, bude Evropa fungovat. Jsou zde národy, které chtějí svobodu a spravedlnost, takže prosím, abychom mysleli spíše na Evropu a ukončili spory, pokud někomu záleží záleží na Evropě, tak bychom měli udělat něco pro to, abychom se nevměšovali do každé země, do každé branže, do každé společnosti, každého podniku, do každé rodiny. Prostě nevměšovat se do života každého, každé osoby, aby lidé žili svobodným životem. Ano, to byla Evropa svobodných národů, eh, svobody a spravedlnosti. Děkuji a věřme společně v Evropu. A je, pokud je to možné ještě něco říci, protože zdá se, že jsem nevyčerpal čas. Ne, mám obrovskou radost, že tato rozpráva vyprovokovala skutečně zdravý rozum a uvažování, protože jsme byli zaslepeni ve vlastních sporech, které jsou o úplně odtrženy od reality toho, co se děje v našich zemích, v evropských zemích, je, jestliže tento zdravý rozum zvítězí a tato rozpráva konečně se bude týkat reálných evropských problémů, tak skutečně v tom okamžiku se staneme národy, které se usmívají a které se budou bezpečně dál rozvíjet. Děkuji. Děkuji. Slovo má za EFDD pan Ivaskevič paní premiér. Vážená paní premiérko, dámy a pánové, situace v Polsku je normální. A říkám to i jakožto zástupce opozice. Parlamentní demokracie funguje? Já rád bych řekl, bohužel musíme podepsat to, co, o čem hovořili předřečníci. Je to v podstatě debata o mm, hranicích kompetencí evropských institucí a evropské kompetence. Zdá se, že dochází k přesouvání těchto hranic. Najednou se zde nějaké další kompetence, které se zde přidávají, které nejsou opodstatněny. Evropská komise se snaží být jakýmsi šéfem všech šéfů, jakýmsi, jakousi supervládou a to prostě není možné. My nesouhlasíme s tím, aby došlo k zasahování Evropské komise do suverénních záležitostí jednotlivých zemí dobré rady německých, belgických politiků. Prosím, nechte si je pro sebe, věnujte se svým problému, věnujte se nezaměstnanosti, věnujte se imigrantům, kteří ničí vaše kultury a obtěžují vaše ženy, ekonomickou krizi, ke které došlo v důsledku hlouposti vaší politiku, vážená paní premiérko. Rád bych vám poblahopřál k vašemu vystoupení. Jsem přesvědčen o tom, že budoucnost Polska leží pouze v rukách Poláků a záleží pouze na nás. Děkuji a vše nejlepší. Děkuji za zelené má teď slovo paní Harms. Paní premiérko, já jsem, eh, jsem v zimě 2000. Já jsem do řadou polských kolegů na Majdan v Kněvě. Mnoho kolegů z vaší strany bylo mezi nimi. Těto kolegové se vždy zasazovali o právní stát eh, pro cestu Ukrajiny směrem na západ, každopádně proti rostoucímu eh, eh, autoritě autoritářskému vlivu Kremlu a prezidenta Putina nejenom na Ukrajině, ale mm, i v celé Evropské unii. Co mě opravdu bolí, a to musím říct ve eh, vašich reakcí v této diskuse, je to, že vy poslanci tleskáte um, ofen, eh, těm, kteří ofenzivně pracují na zničení eh, Evropské unie, a jsou financováni prezidentem Putinem. To byste si měli rozmyslet, do jakých aliancí vstupujete a to by se eh, mělo i v Polsku diskutovat. Já chci říct z dnešní diskuse, že se domnívám, že jsme zase, dostali jsme se do bodu, kdy musíme pochopit, že nepohodlné e, diskuze stá, eh, normy státoprávnosti, demokratická pravidla, to jsou věci, které nejsou jednotně stanoveny v evropském právu, že ta, tyto diskuse nutně musíme vést, protože za, těmi, za tou diskusí o právním státě v Polsku jsou eh, i tyto diskuse o tom, co nás drží pohromadě. Proč Eh, to nejsme schopni pozitivně definovat už, co je naše evropská identita a proč lidé a státy mm, po volbách se od toho odklání. To je eh, to, co musí Evropská unie udělat ve věci Polska, protože já jsem dobře poznala občanskou společnost, mám velkou důvěru v polskou společnost, že to nepřipustí, aby se tato země stala autoritářská. Děkuji. Eh, Nyní má slovo paní Cimr z GUE. Vážená paní eh, premiérko, já celou dobu eh, přemýšlím o tom, eh, že to, co bylo dáno na stůl, je třeba pojmenovat. Jako, stejně jako paní Harms i mě velice iritovalo, že právě Eh, vyjádření o stavu Evropské unie, o mm, mm, po, eh, eh, po, požadavcích na zničení Evropské unie, takže mm, jste vlastně sugerovala něco, nebo říká něco, co nepasuje s tím, co jste, ne, neodpovídá tomu, co jste právě říkala. Říkáte, že jste Evropané, že jsme, chceme být Evropané, že chceme být včel, Ale ne tak, aby se došlo k návratu k, náro, k tomu národnímu. To, co potřebujeme v Evropské unii, je korekce. Sam, ano, je to základní reforma. To, co potřebujeme, je eh, na základě eh, základních práv, aby se tam ocitla Evropská unie opět. Občané chtějí Evropskou mm, unii vnímají jako přidanou hodnotu je určitou alternativou vůči uh, tomu stavět se proti sobě na národních zá, základech. Eh, to, to, že všichni můžeme žít důstojně a právě proto ehm, jsem eh, měla naději, že od vás dostanu signál, že mm, chápete, že právě Polsko je mostem mezi východem a západem mnoho eh, států tady poukázalo na problémy v mnoha středovýchodoevropských zemí. My to víme. Eh, my to všechno chceme eh, vysvětlovat a nově uspořádat, ale právě to je moje prosba. Prosím, nestahujte se zpátky. Netleskejte těmto lidem, to jsou, to jsou fa- falešné naděje. To není dobré pro Polsko. Pan Frhostad má slovo za ALDE mm. Já musím říct, paní premiérko, že vám v určitém smyslu eh, obdivuju, protože vy jste během několika týdnů použila všechny triky. Ano, například tím, že jste tady eh, a, a eh, že jste na všechno vysvětlovat. My jsme všichni, komise i já, popsali, v čem jsou problémy, jaké jsou problémy s tou změnou ústavním soudu. Dovolte, abych to vysvětlil znova. Možná ten překlad nebyl dobrý do polštiny. Systém je jednoduchý. Vy jste nominovala tři, hm, pěti eh, nových soudců do ústavního dvora, z toho tři s novými pravidly, které jste připravili, dostali eh, právo vetovat. Tři členy vaší strany PIS mohou zablokovat jakékoliv rozhodnutí ústavního soudu na základě nových pravidel, které jste vytvořila. To se stalo. A vy na to neodpovídáte. Vám to připadá normální, že se toto děje. A jediný argument je to, co řekl pan Gitkuk. Ano, eh, platforma udělala chyby, to je pravda, ale vy, když jste byla zvolena, tak jste mohla eh, eh, se vyhnout stejným chybám jako platformy. To je demokracie. Ale vy děláte přesně to tež. Že oni udělali věci, které se nám nelíbí, je stát jedné strany a nyní uděláme my stát jedné strany na příští léta. Já mám na vás jenom jednu otázku a myslím, že jako premiérka alespoň na to můžete odpovědět. Pokud komise dá negativní stanovisko Budete se tím řídit? Komis, eh, stanoviskem komise Ruiz? Té Benátské komise? Um. Děkuji za slovo. Víte, Eh, my v podstatě máme dva základní nepřítele. Jedním nepřítelem je neznalost a druhým nepřítelem jsou určité předsudky. Z předsudky bohužel je nesmírně obtížné bojovat. Dokonce i pomocí aritmetiky, protože to neznamená, že pokud zde máme ústavní soud, devět křesti, který má v určitém složení vykonala svou práci, je tam ústavně většina, tak je to v podstatě vlastně zablokovaný tribunál. Je to vlastně nesmysl, absolutní nesmysl, který si ani nezaslouží, abychom na to odpovídali. V tom prostě není nic špatného, pokud je o takové složení. Já nevím, pane kolego, ať byste se na to aritmeticky dívali jakkoliv, tak to prostě nebude možné, protože prostě to je racionálně normální sestava. A otázka je stejná. Zdá tento tribunál, který je reprezentativní, neumožňuje arbitrární rozhodování, mm, protože by tam bylo těch pět soudů, jak to bylo v minulosti, bylo by to, bylo by to lepší, eh, horší. Já osobně si myslím, že tento tribunál je lepší. Já skutečně si myslím, že neexistují žádné argumenty proti. Je to prostě lepší tribunál. Já skutečně, já neznám takový argument proti. Možná někde existuje, ovšem já osobně ani z médií, neznám něco takového. A pokud je o média, otázku toho, zda naše média jsou lepší, horší, zda máme pouze jeden možný názor nebo více názorů. Máme více názorů nás, které jsou publikovány a co s těmi novináři, kteří byli vyhozeni z práce před osmi lety. Vrací se. Znamená to, že je nemáme přijímat do práce, že opětovně máme dovolit pouze jeden projev a jeden názor? Ne. Děkuji vám mnohokrát. Teď má slovo pan Guerrero. Děkuji vám mnohokrát. Paní premiérko, v debatě, která právě proběhla, se objevují tři hlavní linie, které jsou, myslím, velice jasně vyznačeny. Za prvé, uznání role, kterou Polsko hrálo při obhajobě vlastní suverenity v dějinách. Uznává se, co Polsko udělalo pro znovu nastolení demokracie v Evropě, ale na druhou stranu jsou zde jasné obavy týkající se pozice vlády co do médií a ústavního soudu. Každý uznává, že máte volební legitimitu a máte možnost provádět program své vlády. To nikdo nespochybňuje, ale demokratická většina neobhajuje užívání demokratických nástrojů k tomu, aby se činil pluralismus bezbraným. Pluralismus je něco, co bychom měli vidět jak ve vládě, tak třeba v médiích. Někteří řekli, eh, třeba, já nevím, jsou zde nebezpečné vztahy, nebezpečné firmy, ale já jsem Polák. A ze všech Poláků 50% šlo k volbám. Těch druhých 50%, kteří volit nešli, se nijak jaksi neodštěpili od státu, že ano, takže zde je obrovská část polské populace, která vás nevolila. Děkuji, pan González Pons za EPP má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Paní premiérko, děkuji vám za to, že jste přišla na tuto dlouhou debatu v Evropském parlamentu. Hovořila jste velmi kladně o Evropské unii zde a doufám, že eh, tento sentiment bude vidět i ve vaší straně v Polsku. Doufám, že vaše strana bude sdílet tento váš názor až pojedeme my k vám. Ústavní soudy. Politické ústavní soudy nejsou moc užitečné. Musíme mít justiční právní ústavní soudy. A vy, když říkáte, že vláda zajistí objektivitu médií, upřímně řečeno vám moc eh, nevěřím. To je jako kdybyste pustili lišku do kurníku. Je potřeba umožnit svobodu médií. Tady nehovoříme o právu. Právo máte legitimitu změnit, ale nemáte pravomoc měnit hodnoty. Tady hovoříme o vládě, o vládnutí. A podnikání takovéto, takovýchto jednostranných akcí je velice nebezpečné. Tady mluvíme o právním státě, ne o politice. Hovoříme tady o svobodě. Jak říkal pan Weber, je to otázka sjednocování, ne rozdělování. Souhlasím s tím, co říkal pan Guerrero. Jsou tací, kteří navazují všelijaká prapodivná partnerství a najednou tvrdí, my jsme Poláci, my jsme na vás pišní, vyhrála jste volby a teď je na vás, abyste s tím něco udělala. E, prosím, paní Šidlo. Szanowni państwo. Dámy a pánové, stanovisko Benátského výboru. My na ní čekáme. Čekáme na toto stanovisko. Já bych vám ráda připomněla, dámy a pánové, o čem ji jsem hovořila. My sami jsme se obránili eh, o toto stanovisko. Nikdo nás k tomu nemusel nutit. My samozřejmě se na to velice pečlivě podíváme na toto stanovisko, pořád očekáváme toto stanovisko. Bylo by pro nás asi mnohem jednodušší použít takové ty argumenty, aby v podstatě nedošlo vůbec, aby se nehovořilo o Polsku v současné době. V podstatě by to bylo pro nás mnohem jednodušší, tak to argumenta, pokud by takové stanovisko již bylo k dispozici. Protože věřím hluboce v to, že to bude objektivní stanovisko, které poukáže na to, že právní situace ústavního soudu v Polsku je v pořádku. My jsme nezměnili zásady voleb do tohoto ústavního tribunálu. Předšlý parlament rovněž vybíral dvě třetiny z patnácti eh, členů tohoto tribunálu znamená 10. Těžko by mohlo 10 zablokovat 15. To si myslím, že je asi jasné. Já vám předkládám tyto argumenty a chci je předkládat. Ovšem ještě jednou bych ráda zdůraznila, že tato rozprava je nepotřebnou rozpravou. Ovšem jsem zde. Jsem zde, protože si vážím toho, že Evropský parlament s obavami a doufám, že objektivně by se chtěl věnovat tomuto problému. Dámy a pánové, nebudu zde reagovat na projevy, které považuji za urážlivé a myslím si, že by nikdy neměla zasnít takové projevy zde v Evropském parlamentu. Tak já vnímám důstojnost. Já jakožto obyvatel Evropské unie, my nejsme nacionalistickou stranou a skutečně považuji takové projevy za urážlivé a nebudu se k tomu vyjadřovat. Dámy a pánové, ráda bych řekla ještě jednou následující věc polská vláda byla zvolena v demokratických volbách polským lidem, polskými obyvateli. A polská vláda řídí polský stát na základě suverénní moci mandátu uděleného našim lidem. To neznamená, že bychom byli odděleni od naší vlasti, od naší uh, země, tak to vypadají demokratické volby i ve vašich zemích. Vůbec si nedokážu, nedokážu představit, že bych řekla, že si nevážím holandskou vládu, španělskou vládu, ale vážím si holandskou a španělskou. Ne, vážím si vládu země, kterou si vážím a e, e, mm, celou tuto zemi, kterou si vážím. Samozřejmě, že nemusím souhlasit s vašimi názory. Toto je naše právo. Toto jsou mm, základní hodnoty Evropské unie. Můžeme mít různé názory, různá stanoviska. Nemusíme eh, mít stejná stanoviska, ale diskutujeme o tom. A to je podle mě ta ohromná hodnota pro mě, pro eh, naše obyvatele, pro Polsko, pro Poláky. To je nesmírně důležitá hodnota, protože desítky let, dámy a pánové, my jsme neměli právo diskutovat. Hovoříte zde o spravedlnosti, o rovnosti. To mě těší, nesmírně těší věřím v to, že Evropská unie mm, ano, se obává mm, ohledně situace v našem polském hospodářství. Hovořili jste o Slesku, já bydlím nedaleko a mohu říci, že skutečně jsem sice z kraje Malopol, Malopolska, ovšem jsem na hranici se Sleským regionem a je to úžasný region, cítím velikou mm, náležitost tomuto regionu. Slezani jsou úžasní lidé, ovšem my potřebujeme pomoc. Buďte prosím solidární, pomozte našem, eh, našemu dolnímu odvětví. To potřebuje pomoc. Slezané se mě ptají v současné době, zda Evropská unie se vůbec bude věnovat jejich problémům, zda si uvědomí to, že v současné době potřebujeme pomoc, nebo nás ponechá eh, podobně svému osudu jako um, loďařské odvěty. Prosím, aby jste Eh, si, abyste se tomu věnovali. My i u nás v Polsku rovněž chceme a děláme vše proto, aby, eh, aby si Poláci uvědomili, že Evropská unie s nimi bude vždycky, když potřebují pomoc. A právě proto jsem zde dneska mezi vámi, protože věřím v Evropskou unii, věřím v Evropu, protože věřím v to, že občanská společnost, o které dámy a pánové hovoříte, ráda bych řekla, že my například máme zmocněnce pro eh, občanské záležitosti v naší vládě, protože považujeme občanské záležitosti za nesmírně důležité. Eh, je to mm, osoba, která se věnuje těmto problémům. Předchozí vláda neměla eh, mm, tento post a já skutečně doufám, že pokud je o budování občanské společnosti, že můžeme skutečně poukázat na úžasné příklady z naší historie. solidarnost, například, vznik solidarnosti, všechno to, co Polsko přineslo do Evropy, že to je ten správný základ, na kterém budeme schopni společně budovat společnou Evropu rovných, suverénních, rovnoprávných států. Dovolte nám, dámy a pánové, společně nebo v souladu s vůli našeho lidu realizovat náš program dovolte nám vládnout. Dovolte nám, dámy a pánové, dokázat, že Polsko je zemí, které nesmírně seriózně přistupuje k právu a k ústavě, země, která nesmírně vážně přistupuje k Evropské unii. Já jsem Evropanko a jsem nesmírně na to hrdá. Ovšem, ještě předtím jsem Polkou a na to jsem rovněž nesmírně hrdá. Děkuji. Děkuji, paní premiérko. So, tak tady je problém s překladem. Mm, protože já vím, že moje polština je špatná, já to sleduju v angličtině. Eh, řekl jste, že eh, budete tady se řídit Benátskou komisí nebo ne? Ano nebo ne? To pak chápu, tomu pak rozumíme polsky. Ano nebo ne? Já nemám kłopotu s tlumačením. <laughs> Já nemám žádný problém s tlumočením. Vy jste steklí, protože prostě chcete nějak dokonale poznat všechny naše Eh, eh, eh, polské záležitosti. Omlouvám se, že teď hm, tady v podstatě ta procedura je trošku jiná. Ovšem já jsem skutečně překonala stovky kilometrů, abych vám poskytla konkrétní odpovědi a abych rozptýlila vaše obavy. Já skutečně nemám žádné problémy s porozuměním tlumočení z toho, co bylo řečeno. Já si myslím, že je důležité, abychom se vzájemně poslouchali, abychom chtěli si porozumět, protože je to nejhorší, je, abychom se budovali nějaké stereotypy a ne fakty. Hovořme o faktech, hovořme o skutečnostech. Toto stanovisko tohoto výboru zatím neexistuje. Pokud takové stanovisko bude přijato a my čekáme toto stanovisko, velice pečlivě se tomuto stanovisku budeme věnovat. Děkuji, paní premiérko. Pan Kenders? Okay, aber Herr, Herr Kollege Verhofstadt, auch mit der Antwort. Pane Kol, uh, eh, Frhovštat, je to tvrdé pro vás, ale musíte se s tím eh, smířit. Pan Kandes, mm, paní premiérko, pane předsedo, vážení mm, poslanci, toto byla velice důležitá, ale také citlivá eh, diskuse. Je to bylo jasné z těch výměn v těch posledních minutách. Byla to velmi důležitá diskuse. My všichni Ehm, jsme mluvili o významu právního státu jako ehm, základ naší spolupráce. To je pozitivní. My si ale všichni uvědomujeme, že když mluvíme o právním státu, tak velice rychle to je nejenom právní záležitost, ale také politická, což je pochopitelné. Je to otázka suverenity, je to otázka um, ústavní rovnováhy politických možnosti a nyní diskuse o právním státě, která je také politická, proto je důležité té o tom diskutovat tady v parlamentu. Vy všichni eh, jste řekli, eh, že nikdo mm, není eh, svatý, že musíme vyloučit dvojí měřítka, že máme před sebou všichni úkoly, že nejde jenom o to na někou kozovat prstem, ale zajistit, aby my všichni v obtížné době pro Evropskou unii se dívali na naše vlastní základy právního státu. Já mluvím jménem Rady ministrů. My jsme se ještě k tomuto nesešli, ale chci vás ujistit, že eh, pro radu je eh, právní stát klíčový. Shodli jsme se na několika oblastech. Ne otázka nového mechanismu, který vytvořila Rada komise, to je každoroční dialog o právním státě. Komise přijela rámec v březnu 2014 Mm, padly otázky, do jaké míry to budeme posilovat mechanismus. Já jsem ještě neviděl schválený návrh ze strany Evropského parlamentu, budeme se muset na to podívat. Ale myslím, že už máme mechanismus a vidíte, že je důležité na tom začít pracovat s plným respektem eh, a dialogem mezi námi všemi, mezi institucemi. Chci to říct jménem předsednictví, že Eh, jsme odhodláni zajistit respektování základní hodnot Evropské unie a komise nyní analyzuje fakta, je ve stálem dialogu s polskou vládou a sehrává za důležitou roli při sledování eh, Mm, své role v Evropské unii, především eh, jako strážce smluv. Víme, eh, znáte postoj rady, postoj komise a bylo velmi důležité, že jste měla možnost se, eh, si, mě možnost si promluvit s polskou premiérkou, která skutečně jsem přijela, byla připravená slyšet, vyslechnout vaše otázky a vaše komentáře. Já e, z duchu té diskuse, která je někdy citlivá, tak mám především pocit, že je potřeba mm, seriózní dialog. Za druhé, že ze všech stran jsem tedy slyšel, že je třeba být objektivní, že je třeba se dívat na fakta objektivně, což bylo e, řečeno Eh, to je duchu spolupráce a dále, co bylo velmi důležité, že byla zmíněna Benátská komise, Benátský výbor. Eh, z naší strany eh, mohu říci, že předsednictví to bude velice úzce sledovat, že to je kolektivní úsilí s kolektivním hodnocením a díky tomu Evropa bude prosperovat, protože jenom ve živé společnosti může být právní stát. A co je zjevné z této živé diskuze politicky, právní stát je eh, barvoslepý. Děkuji vám. Nyní na závěr má slovo komise, pan Ettinger. Eh, pane předsedo, paní premiérko, vážení poslanci, v Evropské unii eh, mají média zvláštní význam. Nezávislost médií je mm, důležitým statkem a rozmanitost médií je také eh, významnou hodnotou. Proto eh, na základě stížností a otázek komise má nejenom právo, ale povinnost ověřovat, zda nezávislost a rozmanitost médií v Evropě eh, je chráněna nic víc a nic méně. V, mm, v novém eh, polském zákoně mm, o médiích jde o tři grémia. Předsednictvo, dozorčí radu, eh, TVP a PR, to jsou veřejnoprávní televize a veřejnoprávní rozhlas polský. Jde o dozorčí radu, pro, na, od eh, oběma společnostmi a jde o regulátora médií. Doposud dozorčí rada se skládala ze sedmi osob a eh, jeden návrh měl eh, ministr kultury, Eh, další druhý člen vlády, pět byli eh, předmětem nebo výsledkem výběrového řízení, eh, stanovil to regulátor médií nově, po změně bylo rozhodnuto, že dozorčí rada se zmenší na, ze sedmi na tři a všichni tři budou jmenováni osobním rozhodnutí ministrem financí. Za druhé, předsednictvo, eh, rada tedy může kdykoliv bez udání důvodů odvolat, po, povolat i, může být tedy povolána i odvolána. A toto rozhodnutí zase přijímá dozorčí rada, která je jmenována eh, ministrem financí. Takže samotný eh, v případě TVP a PR bez regulátora médií, bez parlamentu, Eh, se eh, toto mění? My, si, my tedy uvažujeme o tom, zda, mm, važujeme, zda tento vývoj, eh, který mm, mm, jaksi se neblíží, vlastně nenarušuje ten důvod existence nezávislých médií, totiž, no, veřejnoprávních médií, totiž je ne, nezávislost. A vláda nám slíbila dialog, a my mm, nabízíme, že budeme pokračovat v tom dialogu velkým, s velkým mediálním zákazem, který má přijít eh, v únoru nebo březnu. My prosíme o to, aby pak byla příležitost k dialogu před jeho schválením. Bylo by lepší, kdyby státoprávní otázky se neřešily zpětně, ale Mm, v úzkém konstruktivním dialogu mezi komisí a členským, členskou zemí, jeho vládou a parlamentem před schválením. Děkuji vám. Děkuji, pane Ettinger. A na závěr má slovo místo předseda komise, pan Timmermans. Děkuji vám, eh, pane předsedo, paní premiérko, eh, pane ministře, vážení poslanci a poslankyně. Eh, mohl bych reagovat na spoustu věcí, ale vzhledem k času budu stručný, mám tři body. První bod po eh, celé této diskusi o suverenitě i nadále tvrdím, že Polsko je teď suverénější a pánem svého vlastního osudu než v tisíci letech předtím, než se stalo členskou zemí EU. Tím, že združuje svou suverenitu s ostatními evropskými národy, poprvé ve svých dějinách Polsko má hranice, o kterých nikdo z jejich sousedů nepochybuje. To je skutečná suverenita, paní premiérko. To je to, čeho všechny, Pols- vče- všechny evropské národy, včetně Polska, dosáhly. Za druhé, všichni členové Evropské unie podepsali ze svobodné vůle a ratifikovali národními parlamenty evropské smlouvy. A tím se zavázali ve smyslu zachovávání právního státu. A nejen to, umožnilo se, aby způsob zachovávání těchto závazků byl hodnocen soudem v Lucembursku Eh, že to bude kontrolováno komisí v Bruselu, že to bude diskutováno v Evropském parlamentu a že to může být i napadeno jinými členskými státy EU. Takže pakliže se objeví problém s právním státem, nejde se nikam schovat a už vůbec ne za národní suverenitu, protože v té smlouvě, kterou jste podepsali a ratifikovali, jste souhlasili, že tat, tyto otázky mohou být diskutovány na evropské úrovni. To je fakt. Pane Legutko, vy máte tak rád fakta. Ale dám vám ještě pár faktů o tom tématu. Jen tak mimochodem, pane Legutko, máte naprostou pravdu, máte naprosté právo na svůj názor, ale bohužel nemáte právo na vlastní fakta. Dovolte mi zmínit pár věcí. Nemáme, paní premiérko, žádné námitky proti tomu, že princip, eh, eh, že složení ústavního soudu má být vyvážené. Plně souhlasíme s tím, že je potřeba respektovat ústavní právo a zvyky Polska. Ale děláme si obavy o to, že, že ústavní soud tato pravidla, toto právo interpretuje a aplikuje, byť jeho rozsudky jsou vámi sledovány pouze částečně. Já nehovořím o tom jednom rozsudku z 3. prosince, o který jste se opírala vy celou dobu, kdy soud řekl, že starý parlament jmenoval příliš mnoho soudců. Ale je zde také rozsudek z 9. prosince, kde soud zrušil zákon nového parlamentu, protože Eh, tím by se rušili, rušila všechna předchozí jmenování i ta, která parlament, ten starý parlament měl plné právo udělat. Takže prosím v tom dialogu, který bude teď pokračovat, na toto reagujte laskavě. A jen tak mimochodem, když si tolik vážíte stanoviska Benátské komise a eh, požádali jste o to, eh, já měl pocit, že jste to řekla, možná ne, proč čekat s implementací zákonů až do doby, kdy vám dá Benátská komise svůj názor. Doteď jste se tím řídili. Takže Benátská komise musí přijít až poté. No, zůstává otázka, jak Polsko tyto problémy vyřeší, protože jedině vyřešením těchto otázek, tedy složení toho soudu, může ten soud opět hrál, hrát svou roli jako jedna ze záruk právního státu. Očekáváme rovněž vysvětlení k ostatním reformám, které byly přijaty, co se týká ústavního soudu právní stát a zejména, zejména separace moci je velice závažná otázka pro nás, pro všechny. My jsme se poučili bolestnými zkušenostmi v Evropě, že potřebujeme ty tři pilíře demokracii, respektování lidských práv, respektování právního státu. Ani jeden nemůže přežít bez těch ostatních dvou. Nejde použít demokracii jako argument proti právnímu státu nejde demokracii argumentovat ani proti respektování lidských práv. O tom jsme se poučili velice bolestivě v dějinách. A Polsko vždy bylo největší obětí této bolestivé historie. A najednou vidíme svobodný, pyšný, nezávislý národ Polska, ne navzdory Evropské unii, ale kvůli Evropské unii. A proto si myslím, že zachování konstruktivního dialogu s polskou vládou je tak důležité, protože jsem přesvědčen, že tyto otázky můžeme vyřešit, že jsme schopni to vyřešit za dodržování pravidel, ke kterým jsme se všichni v Evropské unii zavázali. Děkuji. Dámy a pánové, já vás musím poprosit, eh, paní Šidvo, promiňte je potřeba tuto diskusi ukončit. Vy jste teď poprosila opět o slovo, paní premiérko, vy jste naším hostem, já vám to právo nechci upírat, nechci vás od něj zrazovat, ale k tomu by pak určitě zase byla diskuse, což podle jednacího řádu nelze, protože jsme debatu uzavřeli vystoupením pana Timmermanse. Takže eh, vycházím z toho, že to, co nám teď chcete říct, bude pouze pro informaci, protože k tomu nebude eh, vésti další debatu. Prosím, paní Šidlo. Moc krát děkuji, vážený pane předsedo. Moc krát děkuji za možnost ještě jednou v závěru debaty vystoupit. Velice bych chtěla srdečně poděkovat, dámy a pánové. Toto je nesmírně důležitá rozpráva pro nás, pro všechny. Samozřejmě pro Polsko, ale rovněž i pro Evropský parlament a pro vás všechny ještě jednou srdečně děkuji a zdůrazně, že Polsko je demokratickým právním státem zemí, která dodržuje veškeré ústavní záležitosti, zákony, které jsou pro nás samozřejmě závazné a rovněž evropskou smlouvu. Děkuji za veškerá vystoupení a hluboce jsem přesvědčena, o tom, že ty informace, na které se čekali, dámy a pánové, a které se vám poskytla, že vám umožní si vytvořit vaše stanoviska, vaše názory. Jsem samozřejmě vždycky k dispozici pro další rozpravu. A úplně na závěr, vážený pane předsedo, jestli dovolíte, protože pan komisař položil otázku, proč jsme nečekali na stanovisko eh, Benátského výboru, Benátské komise a když jsme eh, zavedli zákon o ústavním soudu. Zákon, který napravoval, to bych ráda ještě zmínila, záležitost o otázku, mm, která, mm, kterou podal samotný eh, ústavní soud. My jsme nečekali na to stanovisko podobně jako vy, dámy a pánové. Nečekali jste na to stanovisko, zorganizovali jste dnešní rozpravu, tak jako komise nečekala rovněž na toto stanovisko. Prostě, dámy a pánové, myslím si, že všichni bychom měli mít uh, hluboký pocit toho, že naše diskuze a náš společný dialog nás propojuje, nás skutečně přibližuje k tomu, co je nás, pro nás pro všechny nejdůležitější a to je hodnota, kterou představuje Evropská unie. Ještě jednou, dámy a pánové, moc děkuji za dnešní setkání. Paní premiérko, paní premiérko, děkujeme vám za vaše vystoupení. Děkuji také za vaše díky Evropskému parlamentu. I já bych vám chtěl poděkovat, paní premiérko. Fakt, že jste sem přijela, že jste se účastnila této debaty, je dobrý signál. Odlišuje vás to od mnoha těch, kteří se dostali do podobné situace jako vy, ale kteří se jaksi neodvážili sem na debatu přijet. Tak za to vám děkujeme. Tímto končím tuto část zasedání.